Good afternoon, dear colleagues. Dobré odpoledne, kolegové. A pan předseda se bohužel zase mimo budovu a já tedy zahájím a, a doufám, že pan předseda přijde brzy. Rád bych vás požádala o přijetí programu jednání a ráda bych při této příležitosti oznámila několik změn. A sice bod 18 hlasování o zprávě paní Gens bylo přesunuto na zítřejší dopolední zasedání od 10.45 do 12.30. Potom bude probíhat zasedání koordinátorů jako vždy in kamera od 12.30. Bod 13. Hlasování o zprávě paní Vikstémové bylo posunuto na konec odpoledního hlasování, tedy ze 4.15 do na 17 na pátou hodinu odpolední a bod 21 byl odložen na příští zasedání. Nemáte-li eh, žádné eh, námitky, budu tento eh, zápis považovat za přijatý. A mám pro vás celou řadu oznámení, pokusím se projet velmi rychle abych vás moc nezdržovala. Paní komisařko, jmenování zpravodajů. Paní Gabriel z EPP byla eh, jmenována zpravodajkou hm, pro dvě zprávy, pro Kapverdy a pro eh, readmisi osob, eh, které pobíhají bez povolení a krátkodobých, nebo výzky krátkodobému pobytu. Paní Sommer byla jmenována zpravodajkou pro eh, nařízení eh, takzvaný, o takzvaných eh, chytrých hranicích. Pan Diaz de Mera byl jmenován zpravodajem pro Europol. Nařízení o Europolu, paní Matie k nařízení o CEPOLu. Pan Engel byl jmenován zpravodajem k návrhu směrnice 2008 114, nebo to její eh, v revize o kritické infrastruktuře. Paní Sargentini mm, eh, bude navrhovatelkou eh, zpravodaje pro ITRE ke zprávě směrem k počítačové strategii nebo strategii EU pro cloud computing. Paní De Jong bude navrhovatelkou pro stanovisko pro výbor pro kulturu o implementaci audio a audiovizuálních mediálních služeb. A potom také zítra budeme zasedat ráno společně s výborem Jury v PHS 3050 v 9 hodin. Výbor, no, podvýbor pro lidská práva 29. listopadu organizuje eh, výměnu názorů o, o vnitřní a vnitřní soudržnosti, eh, pokud jde o základní lidská práva, a to za účasti pana Motena Kioaruma a eh, z Agentury pro základní lidská práva. A teď už se dostáváme k prvnímu bodu a vítám komisařku Malmstrevu. Jsem ráda, že jste zde s námi a můžeme se pobavit o prioritních záležitostech v oblasti vnitra. A okamžitě vám dávám slovo abychom měli potom čas na debatu. Děkuji vám, říká paní komisařka, dámy a pánové. Jsem velice ráda, že tady s vámi zde dnes mohu znovu být a pobavit se s vámi o některých věcech, které se týkají uh, spravedlnosti a uh, vnitra. Prakticky před třemi lety jsme přijeli stokholmský program a Ukázalo se, že to je velice důležitý program, už eh, toho bylo hodně eh, odvedeno, velký kus práce díky vaší i naší práci tedy a, a daří se nám budovat prostor eh, svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Eh, podíváme se na několik věcí, eh, kterých bylo dosaženo nebo kterých dosáhneme v blízké budoucnosti. Začnu asilovým balíčkem. Tam si myslím, že opravdu možná se nám podaří dosáhnout politického cíle a sice mít všechny ty instrumenty hotové do konce roku. Důležité, důležitá je tedy politická dohoda. Do konce roku ta je realistická. A to díky uh, tvrdé práci uh, eh, zpravody, uh, eh, skupiny pro uh, azylový balíček a stínových zpravodajů a zpravodaje. Potom máme uh, v zásadě dohodu o podmínkách přijetí i o Dublinu. Potom je tady uh, trialog o směrnici o procedurách, ten, posou, ten se posunul a potom také je tady procedura Eurodac to budeme probírat zítra nebo dnes odpoledne. A hlavním cílem je eh, vytvořit skutečný společný azylový systém v Evropě, který bude eh, efektivní pro všechny členské státy a bude eh, nabízet soustavnou úroveň ochrany všem, kteří ji potřebují. Myslím, že budeme, můžeme být hrdí na všechno, co, čeho jsme zatím dosáhli a podaří se nám dosáhnout společného obla, prostoru ochrany před mučením a násilím. Eh, tak opravdu naplníme svůj mandát. Pokud se nám to podaří, ukážeme, eh, že Evropská unie je schopná naplňovat své hodnoty a že je schopná být jak solidární, tak odpovědná. Eh, povzbuzují mě konstruktivní vyjednávání mezi institucemi o šengenském balíčku jak víte, eh, komise lituje eh, postupu rady eh, v letě minulého roku, nicméně teď je důležité, abychom se sesedli a snažili se najít místa, kde se shodneme a ukázali jsme kde musíme uzavírat kompromisy, musíme chránit a posilovat skutečný evropský systém, abychom zajistili skutečné fungování šengenského prostoru, to znamená svobodný prostor na vnitř, bez kontrol na vnitřních hranicích to je eh, pro občany velice hmatatelný výsledek eh, evropské integrace z pohledu občanů tedy. Jsem velice nerada, že eh, radě se doposud nepodařilo dosáhnout dohody o plnohodnotném členství Rumunská a Bulharska v šengenském prostoru. Je to otázka členských států, oni rozhodují. Nicméně navrhovaný dvoufázový přístup, jak po právní, tak po technické stránce, je proveditelný, mělo by to být nejlepší řešení v této fázi. A několika slovy teď k SISu. Minulý týden se to projednalo ve Štrasburku, o tom vím. Bylo dosaženo zásadního pokroku v posledních letech v jeho vývoji po um, některých eh, problémech. Eh, ten problém, ten se to zase dostalo do pohybu. Měli jsme uh, úspěšný test MyStall 2 letos a, a ten potvrdil uh, sílu eh, a robustnost, eh, neotřesitelnost toho systému. Navzdory eh, připravenosti prakticky všech členských státech pravděpodobně budeme muset odložit spuštění systému, dokud všechny členské státy, zejména Finsko, budou mít, nebudou mít připravený národní systém. Já jsem tam byla před několika týdny a dohodli jsme se tam na celé řadě opatření o eliminaci rizik. Takže s finskými kolegy připravujeme celkový harmonogram Uvidíme, jaký to bude mít dopad. Pracujeme také s Evropským parlamentem na komplexním posouzení toho dopadu, dopadu tohoto před zasedáním Rady pro vnitro a spravedlnost 6. prosince. I nadále sledujeme migrační tlaky na vnější hranice EU. Pokud jde o e, přechody přes moře, máme mnohem menší počty letos než loni. Nicméně byli jsme eh, svědky eh, hodně velkého počtu eh, příjezdů na Maltě Lampeduze i jinde a i nadále lidé přicházejí o život v středozemním moři i jinde na chatrných pravidlech pracujeme na eh, záchraně životů se členskými státy, například v Řecku i jinde. Eurosorp eh, s panem Bulderem eh, pracuje na tom, aby zajistil lepší sledování zejména malých plavidel, tak abychom mohli zachraňovat více životů. Potom eh, vztahy i se sousedními zeměmi v této eh, otázce jsou důležité a jsem ráda, že se nám podařilo zásadně pokročit, pokud jde o vyjednávání o mobilitě, partnerství o mobilitě s Marokem. První kolo bylo v říjnu a s Tunisem. Tam eh, máme dohodu na novém kole vyjednávání za několik týdnů z úřady. Takže doufejme, že partnerství uzavřeme v nadcházejících měsících s těmito dvěma zeměmi. Také připravujeme zahájení dialogu 12. prosince s Jordánskem k migraci, mobilitě a bezpečnosti a jsme připraveni na zahájení v debaty s Egyptem a s Libí, až budou okolnosti nazralé. Pokud jde o jeho východ, tak jsme parafovali readmisní dohodu s Tureckem v červnu. Jak víte, komise předložila, tedy e, Turecko e, žádá dohodu o bezvízovém styku jako podmínku k podepsání této dohody, takže intenzivně vyjednáváme o tomto se členskými státy a doufáme, že se nám podaří toto připravit a že začneme e, liberalizační dialog velice brzy. A v tuto chvíli předpokládám, že také budeme mít eh, řadu dalších iniciativ eh, ke spolupráci v oblasti vnitra spravedlnosti eh, s Tureckem. Potom pokud jde o vízovou liberalizaci, tak pro, a to vás jistě zajímá, tak pro Moldavsko je za první fázi a teď přechází do, druhou, do druhé fáze v Ukrajině tam máme, eh, pokud jde o boj proti korupci a diskriminaci, určité problémy a legislativa eh, není v souladu s tím, co jsme žádali a také pokud jde o, ochran, o ochranu dat a biometriku, ještě třeba něco vyřešit. S Gruzí jsme zahájili dialog v červnu a nová vláda a to pořád považuje za prioritu. Komise eh, dokončuje akční plán pro vízovou liberalizaci a doufáme, že brzy se budeme muset eh, začít eh, s, s radou o tom eh, bavit s Ruskem naplňujeme poslední kroky. Víme, jak je to politicky důležité pro Rusko, ale je také jasné, že je třeba zaznamenat faktický pokrok a to ovlivní skutečnou, skutečné posuny. Potom, pokud jde o e, zadržování nebo pozastavování víz, tak e, zatím se nám nepodařilo nalézt eh, vyvážený kompromis o eh, revidované reciprocitě nebo recipročním mechanismu, eh, který bude v souladu s institucionálním mechanismem ve smlouvách. Tyto mechanismy jsou důležité, pokud chceme mít systém bezvízový, který se nebude dát zneužívat, ale naši partneři ve třetích zemích ho budou používat. Vízové záležitosti budou naší prioritou i do budoucna komunik- máme strategickou komunikaci ohledně celé této záležitosti, jak může přispět k růstu i s panem komisařem Tažánem. To znamená, že počítáme opravdu s, tvorbou ohromného množství nových pracovních míst této oblasti cestovního ruchu. To je veliká příležitost pro nás. Musíme udělat vše pro to, abychom umožnili lidem cestovat do Evropy, ale zároveň zajistit účinné řízení našich hranic. Tato čísla poukazuje na to, že mnoho lidí ani dokonce nechce přijít do Evropy, protože vízové povinnosti jsou tak komplikované, proto bychom chtěli zjednodušit tato pravidla, zrevidovat je a samozřejmě s cílem zjednodušit tyto postupy. Zároveň pokud jde o občany třetích zemí, který nepředstavují žádné riziko, pokud jde o regulovanou migraci, tam zrušíme výsovou povinnost. Předložili jsme seznam těchto zemí 16 malých um, zemí z Karibiku a z Pacifiku ostrovních zemí. Není to pouze kvalitní, dobrý krok pro mezilidské kontakty, ale zároveň pro naše hospodářství. Politiky v oblasti vnitra mohou přispět samozřejmě k této záležitosti, to znamená ekonomickému růstu, aktivitám. Dále jsou to sezónní spolupráce, sezónní pracovníci. Toto jsou rovněž důležité, eh, důležitá místa pokrytí zatím prázdných míst a zároveň boj proti zneužívání pracovníků Dobré odpoledne, vážený pane předsedo. Doufám, že dojde k pokroku v těchto dvou oblastech. Těším se na triálo, který u ICT bude zahájen um, o efektivní mobilitě. To si myslím, že je přidaná hodnota. Doufám, že i u sezónních pracovníků zahájíme rozhovory brzo kompetitivní záležitosti práce v této oblasti. Výzkumní pracovníci, studenti revidujeme směrnici, která by měla umožnit zjednodušení těchto pravidel pro výzkumné pracovníky a studenty a jejich přístup do Evropské unie. Mm, samozřejmě, že musíme chránit ekonomiku před eh, organizovaným zločinem především. Eh, předložíme první protikorupční zprávu, budou tam eh, zacílena doporučení pro všechny členské státy. Doufám, že to bude kvalitní, důležitost důležitý instrument i, eh, který bude hrát důležitou roli pro média, všechna musí tak, abychom posílili sektory tam, kde ještě boj proti korupci zaostává. Je samozřejmě žádná země ani Evropská unie není chráněna proti korupci. Boj proti kriminalitě neznamená pouze ochranu eh, legální ekonomiky, jde i o ochranu našich občanů, mm, to znamená ochranu lidského rozměru, proto jsem nesmírně ráda, že v posledním roce jsme udělali mnoho pro boj proti obchodování s lidmi. Toto je obrovský, má to obrovský dopad na lidská práva. Je to samozřejmě kriminální aktivita, která není hodná. Roku 2012 máme zde směrnici v tomto ohledu, která je implementována ve více a více, čím dál tím více zemí měla by být transponovaná plně v dubnu příštího roku. Zároveň máme strategii, která by měla umožnit boj proti obchodování s lidmi, kterou uvítal Evropský parlament, členské státy i ostatní zúčastněné zúčastněné strany. V lednu budeme mít, eh, otevřeme v rámci Europolu Centrum pro boj proti kyberkriminalitě, to bude takový, takové kontaktní místo je škoda, že směrnice ještě zatím nebyla přijata, i když před letní přestávkou jsme dosáhli kvalitního kompromisu. Finalizujeme rovněž evropskou strategii v oblasti boje proti kyberkriminalitě s paní Krůzovou, Ještonovou, tak abychom zajistili bezpečnost této oblasti, aby teda bezpečnost a zároveň ochrana této oblasti se vzájemně nevylučovaly. My eh, budeme s generálním prokurátorem zároveň. My v eh, příští eh, týden předložíme dokumenty, které se týkají ochrany dětí proti zneužívání Z ministry i z členy parlament, i z poslanci národních parlamentů. Musíme na tuto problematiku reagovat i na mezinárodní úrovni. 46 zemí se podepsalo po tuto iniciativu do dnešního dne. Zároveň je pokrok v oblasti konfiskace paní Makovej. Tato směrnice je eh, teda pod eh, dohledem paní Makové a výboru Krym. Těšíme se na doporučení vašeho výboru Krym o dalších krocích, která jsou zapotřebí v této oblasti. A pokud jde o boj proti terorismu, nesmírně těší, že jste minulý týden na plenáce přijali legislativu, která se týká mm, výbušnin, prekursorů. To je velice důležitý krok v ochraně našich občanů. A plánujeme sdělení komise na zlepšení pravidel i v oblasti střelných zbraní, především tak, abychom mm, zabránili obchodování s těmito zbraněmi. A dále máme komplexní eh, balíček o chemicky, biologických, radiologických, nukleárních materiálech, výbušninách. Toto připravujeme. Snažíme se o posílení společného úsilí na úrovni celé EU. A urychlili jsme práci v oblasti boje proti příčinám radikalizace na úrovni společenství, zapojili jsme lokální aktéry, mm, dále je to síť, která, mm, na které pracuje devět pracovních skupin, mm, snaží se o posílení povědomí v této oblasti. V lednu připravíme sympózium na úrovni odborníků i ministerských pracovníků. Zároveň pokračujeme v rozhovore s eh, Kanadou v eh, oblasti eh, dohody, společné dohody, které jsme dosáhli určitého pokroku. Ovšem, bohužel, zatím nemáme akceptovatelné závěry k dispozici. To mě samozřejmě netěší. Pokud jde o PNR data, myslím, že pár Kirkov to rovněž sleduje, takže nám určitě poskytne informace o pokroku. Dále to byly dotazy, pokud jde o takzvaný US Secure Flight program, předávání osobních dat. Já jsem na to již reagovala v dopise, ovšem toto nespadá po, do, pod dohodu PNR mezi EU a Spojenými státy, to znamená o předávání dat. Toto je v podstatě širší záležitost o APR data, základní data, která se uh, nachází v pasech cestujících. My samozřejmě jsme si vědomi této problematiky, zabíráme se tím podrobně Potřebujeme udělat mnohem více v této oblasti, mnohem více da, 33 eh, zemí eh, a dal, eh, využívá data tímto způsobem a další 25 plánuje využívání těchto dat do budoucna. Všechny členské státy využívají tato data API na základě směrnice, která pokrývá tuto problematiku. Bude potřebuje řešení na evropské úrovni a zároveň zajistit koherentní spolupráci na mezinárodní úrovni, legislativně. Tato záležitost je bohužel komplikovaná komplikovaná. Sdílím mnoho vašich obav v tomto ohledu. Díváme se na různé um, oblasti s odborníky napříč Evropskou komisí a budu vás informovat um, velice brzo o pokroku v této oblasti. Na závěr, pane předsedo, ráda bych se zmínila o návrzích eh, ohledně statutu Europolu a reformách SEPOLu a statutu SEPOLu. Jistě víte, že máme asi Ehm, to znamená ehm, v rámci dalšího ehm, víceletého plánu se plánuje škrty v oblasti počtu zaměstnanců, musíme postupovat velice opatrně. Pan Privé, myslím, vám již před několika dny vysvětlil, že zvažujeme sloučení Europolu a Sepolu, co samozřejmě by mohlo ušetřit hodně, pokud jde o back office a náklady v tomto ohledu a zároveň bychom mohli tímto způsobem zajistit velice účinné harmonogramy pro další školení, protože samozřejmě u policejních složek nechceme snížit požadavky v této oblasti, naopak chceme vytvořit velice ambiciózní školící program na evropské úrovni pro policejní složky. Podíváme se na to, jak maximalizovat tyto záležitosti. Zatím je máme konkrétní řešení rozhodnutí, ovšem jednáme o tom MMF, víceletý finanční rámec, poslední záležitost, plánujeme zjednodušení financování v oblasti vnitřní záležitosti, tak abychom tam měli jasnou externí dimenzi, rovněž vyčleněnou. Toto je oblast, kde jsme dosáhli hodně pokroku u vás i na radě. Záleží na celkovém rozpočtu, samozřejmě, jak všichni víte, bohužel rada nedospěla k závěrečnému rozhodnutí tento víkend, čili doufáme, že záležitost rozpočtu bude vyřešena. Co možná nejdříve, tak abychom mohli mohli tento dialog o politikách zahájit s členskými státy včas, protože to je důležitá součást celého systému prioritizace jednotlivých finančních prostředků. Doufám, pane předsedo, že jsem pokryl mnoho oblastí, které zajímají váš výbor. Jistě ne Seznámu všem jsem připravena odpovědět na všechny připomínky a dotazy. Děkuji vám za pozornost. Thank you, Commissioner Musselman. Good afternoon. Děkuji, paní komisářko. Dobré odpoledne vám přeji všem. Já bohužel jsem byl déle než hodinu v zácpě. Snažil jsem se dostat do Evropského parlamentu s letiště. Údajně probíhá nějaká demonstrace, byly tam traktory. Demonstrují proti společné zemi, proti budoucnosti a plánu v oblasti společné zemědělské politice. Já prostě bych se chtěl pouze omluvit za to, že jsem nebyl na začátku našeho jednání přítomen. Děkuji vám za to, že jsem mezi nás přišla. Děkuji za všechny informace ohledně aktuálních informací, aktuálního stavu všech těch mm, oblastí od posledního období, kdy jsme přijali rozhodnutí o štokholmském programu a i mm, našeho rozhodnutí o e, revizi v poločase tohoto programu. My se v podstatě blížíme ukončení tohoto mandátu pro Evropský parlament, to znamená to období 2009-2014, my jsme v podstatě blížíme do polovině tohoto mandátu. Prosím, zde mám celý seznam našich kolegů, kteří by chtěli vystoupit, ovšem rád bych poprosil, protože já jsem v podstatě zpravodajem pro tuto zprávu z vlastní iniciativy, na které jsme se dohodli v našem výboru Libe. Dovolte, abych jakožto zpravodaj rovněž nastolil několik myšlenek k té naší společné práci v této oblasti. Minulý týden proběhlo jednání mm, v průběhu plenárky ve Štrasburku se stínovými zpravodaji. Já jsem svolal tuto schůzku i s koordinátory našeho výboru Libe. Chtěl jsem, abychom si vyměnili názory a mm, jak si e, poukázat na to, že jsem ochoten spolupracovat se všemi kolegy, stínovým zpravodaj, koordinátory na přípravě této zprávy v poločase. Rád bych vám připomněl to, že tak asi za týden v podstatě budeme oslavovat první výročí vstupu v platnost Lisabonské smlouvy 1. prosince 2009. Takže promiňte, budeme slavit tři roky této smlouvy za chviličku. Podle mého názoru je to příležitost podívat se na vývoj na pokrok v této oblasti. Všichni víme, že jsme dosáhli pokroku, uznáváme všechny ty iniciativy Evropské komise, především v asilovém balíčku. Jsme si jistí, že tam velice brzo již dopracujeme tuto problematiku. Ovšem čeká nás ještě hodně práce. v některých jiných oblastích, kde to hodnocení není zase až tak pozitivní. Například návrhu Europolu, Evropský parlament ve svém usnesení už stokholmského programu. My jsme před prvním září 2010 měli předložit návrh, jak víte. A já si myslím, že jsme ten, ano, šli jsme pozadu za tímto plánovaným časovým harmonogramem, neustále se to odkládá. Co to znamená? Tři roky poté, co Lisabonská smlouva vstoupila v platnost, Europol funguje tak, jak fungoval v minulosti, to znamená před Lisabonskou smlouvou. Pokud tento návrh nebude na stole brzo, je nepravděpodobné, že se nám povede odvést tuto práci, protože rok 2013 pravděpodobně bude posledním takovým tím operačním provozním rokem pro parlament, protože na začátku roku 2016 tam již načekají evropské volby v celé Evropské unii a na to se budeme muset všichni zaměřit na ten, na ten den D politická soutěž, která tam bude s tím spojena. Čili nesmíme zapomínat to, že nemáme do času. Nesmíme zde ztratit ani minutu, ani vteřinu. Potřebujeme velice přesné naplánování od DG pro vnitřní záležitosti. Tam vlastně vaše jako portfolia, něco, co bude věrohodné, důvěryhodné. A dále je to kapitola implementace, realizace. Stokonský program explicitně říká, že musíme věnovat pozornost v následujících letech plné implementace, zavádění, hodnocení těchto nástrojů, tak aby občané měli možnost těžit pozitivně z této oblasti svobody, spravedlnosti, tak, aby tyto poli- a zajistili, aby politiky byly implementovány řádným způsobem členským státě. Proto diskutujeme i o šengenském balíčku a jeho zprávě. Bylo nám řečeno, ze strany členských států, že v podstatě víceméně to probíhá v pořádku, komise nezahájila žádné řízení pro porušení. Ovšem měli bychom se zabývat celou problematikou hlouběji, protože tento balíček o řízení a zprávě Schengenu prostě musí být řádně implementován. To, že zde neprobíhají žádná řízení pro porušení smlouvy, to je dobrá informace a proto se musíme věnovat celé věci podrobně. A nyní zdůraznění spolupráce mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty a důležitost plné zaangažovanosti Evropského parlamentu do této problematiky, protože Lisabonská smlouva vyžaduje plnou angažovanost Evropského parlamentu do rozvoje strategií, programů v tomto ohledu. Strategická rozhodnutí by měla zároveň vytvořit určitý základ legitimity Evropského parlamentu v očích našich občanů. My požadujeme veřejnou rozpravu s názory eh, občanů, které chceme vzít v potaz při tvorbě těchto rozhodnutí. Libe výbor plánuje eh, i setkání s národními parlamenty na jaře příštího roku. Budeme hodnotit stokonský program. To jde v podstatě o explicitní implementaci Lisabonské smlouvy. Nesmíme zapomínat na to, že Lisabonská smlouva, co to znamenalo v protokolu 36, to znamená i ten pětiletý program pro disponizaci bývalého třetího pilíře a aky z třetího pilíře. Prostě nesmíme ztrácet čas. Naše úsilí by mělo být smysluplné v tomto ohledu. Prostě chci, aby jsme byli neustále připraveni plně spolupracovat s komisí na tomto poli. Čili tím jsem, jak si popsal cíl zprávy, kterou jsme připravili a nyní dovolte, abych dal slovo našim členům našeho výboru. Pan Coelho je prvním řečníkem, prosím. Thank you, thank you so much, Chairman. Um... Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat Cecilii Malmström za informace, které nám dnes eh, poskytla, za dokumenty zaslané. Rád bych se paní komisařky eh, jménem eh, přítele Diaze Mary zeptal, kdy komise parlamentu pošle návrhy k Europolu. Je to konkrétní otázka. Cecilia Malmströmová zde hovořila také o SISu. Nechci eh, opakovat tu debatu, kterou jsme vedli ve Strasburku. Takže jenom stručnou otázku. My všichni víme, jaká je situace. Doufáme, eh, že nebude narušen ten harmonogram eh, Evropské komise, že ten odklad je poměrně eh, mírný, jenom nějaké tři měsíce, ale některé informace naznačují, že eh, možná budou problémy v některých zemích. Já jsem slyšel o Švédsku, Norsku. Nevím, že to není členská země, ale je to partner eh, v Schengenu. A nejenom v Finsku, tedy. Čili řada zemí s severskými pasy má problémy se svými databázemi. Já doufám, že tohle nám nespůsobí problémy. A rád bych požádal, eh, nebo se zeptal Cecily Malstrem o nějaké informace. A potom vím, že paní komisařka nebude na druhou eh, část debaty o řízení Schengenu. Bude tady generální ředitel Masivisi. Ale mm, Chci zeptat na politickou věc, paní komisařky. Eh, týká se to efektivity nového řízení Schengenu. Na posledním trialogu, který jsme měli s radou a komisí, jsme si uvědomili, že Evropská rada není ochotná přijmout rozhodnutí o zrušení vnitřních kontrol. To znamená, že když budou nějaké nevyřešitelné vnitřní problémy, tak eh, se eh, Schengen může dohodnout na dodatečných vnitřních kontrolách. Poslední informace, které eh, jsem slyšel, je, že Rada nechce žádné nové rozhodnutí ani na straně komise, ani na straně Rady, protože členské státy nechtějí, aby to rozhodnutí bylo na jejich hranicích ale uvnitř. Čili politická otázka na paní komisařku je, pokud rada nebude ochotná eh, přijít s řešením s tělou bezpečnosti šengenského prostoru, bude, nějaká, bude nějaký důvod vyjednat eh, ta pravidla, která už teď máme? Děkuji vám. Děkuji, paní Cipel. Ask. Ne, vy jste se nehlasla? Tak tak je tady pan eh, v ENSIU. Máte slovo. Mulțumesc, domnule președinte. Děkuji mnohokrát, pan předsedo. Eh, vážená paní komisařko, děkuji vám za vaši prezentaci. A přál bych si eh, vyjádřit svoje potěšení nad tím, že jste k nám dorazila. Ale zároveň lituji, že během posledního plenárního zasedání jste nebyla přítomna ve Štrasburku. V té době totiž bychom rádi od vás dostali informace ohledně SIS-2. Ale tak, jak to uvedl pan Coelho, já bych byl velice rád, kdybyste nám mohla poskytnout více podrobných informací ohledně mise, kterou jste realizovala ve Finsku. Chtěl bych se zeptat, zda Finsko způsobí spoždění přechodu ze SIS 1 na SIS 2 a to během eh, delšího intervalu, či nikoliv. Dále bych rád hovořil o balíčku zprávy z hlediska šengenské zóny. To je totiž důležitá součást štokholmského programu. Jak vy sama jste to uvedla a také pan Coelho, jednání mezi třemi institucemi jsou zablokována, jsou ve slepé uličce. Existují zde obrovské rozdíly mezi stanoviskem parlamentu a rady. A vzhledem k těmto velkým rozdílům nejsme velcí optimisté z hlediska konečného řešení. Za těchto podmínek je nezbytné, aby vaše instituce, tedy Evropská komise, sehrávala stěžejní úlohu v té nové architektuře, která se zde profiluje. My víme, proč Rada je v tak hlubokém rozporu se stanoviskem Evropského parlamentu. Ale my trváme na tom, aby komise eh, z tohoto hlediska sehrávala centrální úlohu z hlediska tohoto balíčku šengenské zóny. Pokud mi to dovolíte, rád bych eh, uvedl jeden bod, který nebyl zmíněn ve vašem vystoupení. A sice tento Nový balíček, který se nazývá Smart Waters, by měl být zahájen do konce, do konce tohoto roku. Je to tady balíček, kterému říkáme chytré hranice, Smart Borders. A byli bychom rádi, kdyby mm, nedošlo k tomu, že dojde ke snížení rozpočtu prakticky o 2 miliardy z hlediska ostrahy bezpečnosti hranic. Vzhledem k tomu, že se uvažuje o tak drastickém snížení rozpočtu, je možné vůbec udržet tento projekt inteligentních hranic? Dále bych chtěl hovořit o vstupu Rumunska a Bulharsku, Bulharska do šengenského prostoru. To je záležitost, která mi velmi leží na srdci. A v tomto ohledu bych vám chtěl poděkovat za vaši osobní podporu, kterou jste poskytla vstupu těchto dvou států. Takže na závěr vám chci poděkovat za tuto velkou podporu podporu. Jak jste mohla konstatovat eh, v souvislosti s tím incidentem SIS-2, eh, došlo k posouzení a Bulharsko a Rumunsko podle tohoto posouzení již plní všechna kritéria eh, pro to, aby se stali členy Schengenu. Dokonce jsou v některých ohledech lépe připraveni někteří starší členové Schengenu, tak aby mohli tedy přistoupit do tohoto Schengenu 2. Padme. Uh, thank you very much. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také paní komisařce za to, že dnes přišla na zasedání eh, Libe i za její prezentaci. Nemohu jinak, než vyjádřit hlubokou eh, lítost, že eh, takový smělý azylový emigrační balíček, jak byl tady navržen od samého začátku, přišel eh, na pořad jednání v době, kdy bohužel se nám v Evropské unii nedostává solidarity. Vzhledem k tomu, ten odpor eh, rady k některým aspektům, myslím, že jsme eh, se každopádně hodně snažili a nakonec budou minimální standardy. Možná, že budou příliš minimální, dle mého názoru, ale jak říkám, žijeme v dobách kdy hospodářská krize ovlivnila mm, mnohem více než jen ekonomiku. Ekonomika se dostala do duší lidí a to také ovlivňuje to, jak eh, rada ovlivňuje eh, zájmy členských států. Ve vztahu k těmto aspektům mám konkrétní otázku od kolegy Jana Muldera který vedl delegaci, jež navštívila Řecko před několika týdny. Jan Mulder je velice rozumný člověk. Opravdu uh, přistupuje k hodnocení situace vyváženě a když eh, on říká, že se setkal s policejními důstojníky, to znamená lidmi, který, kteří jsou velice odhodlaní, angažovaní ve své práci, tak já mu to věřím protože vím, jak tu situaci prezentuje, ale když řekne, že v několika střediscích, jako ve Vídni nebo v Enikonu, byla ta situace více než děsivá, tak bych opravdu věřila Janu Muldrovi. To je opravdu strašné. U těchto konkrétních středisek, vy jste tam byla um, u měsíc před ním, a vám bylo řečeno, že ta střediska budou zavřená do Vánoc. Teď jemu bylo řečeno, že možná někdy v dubnu. A moje otázka je, co se vlastně stane. Protože on také s jednou delegací eh, navštívil eh, středisko u Aten a v tom byla ještě volná místa na další lidi. To znamená, administrativně řečeno by bylo jistě možné něco udělat. Potom další otázka, která zešla z této návštěvy, je, jak se komise staví k eh, možné pomoci eh, finanční řeckým úřadům k vybudování více středisek, tak aby opravdu mohli eh, pomoci těmto eh, lidem se dostat z té děsné situace. Jak říkám, tak solidarita v současné době moc nefunguje, ale tak se chci zeptat. A potom Schengen. Jak bych o něm mohla pomlčet? Tu otázku bych trochu přeformulovala. Pokoušíme se eh, opravdu pochopit co se komise domnívá, nebo jak se staví k stávající situaci, kdy se vyjednává o dvou částech balíčku. Nám bylo od samého počátku jasné, že i když nechceme mít novou možnost znovu eh, zavést eh, hraniční kontroly, tak eh, jsme hm, otevření mechanismu, kdy nějaká země, která nechce kontrolovat eh, své vnější hranice, tak eh, ji požádáme, aby zavedla vnitřní eh, kontrolu na svých vnitřních hranicích. Komise hrála tady velice důležitou roli a hlasování odráží tuto podporu. Rožel nám teď eh, říká, že takové to eh, rozhodnutí, a to je založené samozřejmě na právním stanovisku právní služby, které je eh, důvěrné. Nádherná unie, že? Takže to právní stanovisko údajně, nám bylo řečeno, říká, že Tohle by byla taková jakoby sankce proti členskému státu, pokud by eh, nedoporučil, nebo tedy eh, ne eh, dodržel některé požadavky, tak to rozhodnutí o zavedení kontrolách na vnitřních hranicích by bylo sankcí. Takže ani komise, ani rada, protože my už jsme chtěli přijmout to, že by to přijímala rada, ale komise ani rada toto nemůžou přijmout, tak Eh, proto rada navrhla přijít jenom s doporučením, ale ne odpovědnému státu, ale sousednímu státu. Na jeho hranici se to děje. A otázkou je, jestli má eh, cenu dále vyjednávat. Protože to je opravdu znepokojivé, že po roce, po roce a půl jsme se dostali právě do této fáze. Jak vy se k tomuto stavíte? Jak daleko jste ochotná jít a, a přijímat některé návrhy rady k této věci? Děkuji, paní Weber. A nyní další řečník. Děkuji, eh, pane předsedo, a děkuji i vám, paní komisařko, za velice eh, důkladný eh, přehled o, o rozpracovanosti stokholmského programu pro nás velice důležité znát posouzení výsledků eh, stokholmského programu, tak abychom mohli eh, posoudit, co je ještě třeba udělat, a za druhé, abychom se mohli připravit na další program. Abychom to mohli udělat mm, dobře, s náležitým ohledem na občany, potřebujeme transparentnost eh, v tvorbě politiky. A proto bychom vás rádi požádali, abyste nám zaslala komparativní tabulku, k která bude srovnávat závazky eh, komise podle akčního plánu, návrhy eh, zveřejněné komisí a eh, v legislativu, která byla přijata. To mm, by nám umožnilo vytvořit si obrázek o stávající situaci. A v souvislosti s tím, paní komisařko, znalost stávající situace, proč to hodnotící tabulky, které existovaly v minulosti, už se nepoužívají? Potom článek, věc, která mě velice zajímá co se děje eh, se solidaritou v oblasti azylu. Máme ten eh, dojem, že věci zadrhn, se zadrhnou, když dojde k eh, zvýšenému násilí, a rasismu a xenofobii, kdy naplníte usnesení Evropského parlamentu a předložíte svůj návrh na permanentní mechanismus přesídlení, Potom, jestli bych se ještě mohl zeptat na další věc, a sice eh, nový, eh, nové, kdy můžeme čekat nové sdělení o přístupu k azylovým eh, procedurám zaměřené na hlavní transitní země. A potom jsem se chtěl zeptat na vzájemné uznávání azylových rozhodnutí. Děkuji. Děkuji a nyní pan Papa Nikolau. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážená paní komisařko, rád bych vám poděkoval za vaše dnešní vystoupení. Dovolte, abych využil této příležitosti rovněž k tomu, abych vám veřejně ještě jednou poděkoval a vyjádřil poděkování uznání za vaši podporu v oblasti otázek migrací a asilového balíčku v posledních pěti měsících. Poté, co řekla paní Webroma, už v podstatě tu otázku asi nepoložím, ovšem rád bych řekl, že jsme měli naši delegaci našeho výboru v Řecku v minulý měsíc. Navštívili jsme různá místa v Aténách, proběhlo tam mnoho jednání a já osobně věřím, že společné záběry této návštěvy jsou následující Řecko. Plní, myslím, že, před, že dva týdny před naší návštěvou jste rovněž byla v Řecku a asi jste měla podobný pocit. Co je důležité, je to, že v tomto období nás komise podporuje. Je tam to, to, ten pozměňovací návrh ohledně lepší absorpce financování, využívání finančních prostředků, i otázky Frontexu a tak dále. Rád bych vám za tuto podporu poděkoval. Je to pro nás nesmírně důležité v podstatě i proto, aby Řecko zvýšilo své úsilí v následujících měsících. Naše delegace měla možnost samozřejmě vidět i problémy přímo v terénu, v Namrosu a mm, další, další centrum v Aténách, které se potýká s problémami. Asi vás informovali řecké úřady o tom, že tato dvě centra budou brzo uzavřena. To, o, o to žádá nejenom Evropský parlament, ale i řecká společnost. Další centra si možná rovněž mají problémy. Vidíme zde mnoho jiných nových center, které se otvírají a budou otevřeny v následujících eh, měsících. Jde o takovéto první přijetí občanů třetích zemí. Můj dotaz, po té, co kolega Tebaditilis již vystoupil. Já si pamatuji, když jsme poprvé přišli do Evropského parlamentu, jedno z, jedním z prvních dosie, měla stokholmský program. Já myslím, že to bylo jedno z mých prvních pozměňovacích návrhů v tomto hledu. Hovoříme zde o solidaritě. A čekáme na tu alokaci od komise v tomto ohledu. Usnesení. Pan Tapolidis společně se mnou, my jsme na tom pracovali, před dvěma měsíci jsme o tom hlasovali a tvrdili jsme, že potřebujeme ten distribuční klíž u zemí, které ze kterých máme žadatele pro azyl, především z oblastí, kde vidíme největší tlak. Máme zde nějaké informace ohledně této alokace a ten distribuční klíč, jak to vypadá? Bude to předloženo v tomto ohledu? Na návštěvě Řecka jsme si rovněž všimli a tomu se věnovala i pozornost v průběhu naší disku, našich diskuzí zde finanční prostředky pro Forážo, pro Frontex. společné operace, akce, které potřebujeme provádět. Tam není dost finančních prostředků, jak víme. Máte k tomu něco? Nějaké další informace? Ředitel Frontexu nám nedávno řekl, poskytl stejné vysvětlení, stejné informace, prostě žádají o větší finanční prostředky. Jak to vypadá za vaši stranu? Co nám k tomu můžete říci? Paní Gio má slovo. Děkuji a děkuji za tuto prezentaci paní Malstremové k tomto programu. Já si pamatuju, že když jsme na začátku našeho mandátu o tom hovořili, tak jsme odhlasovali tento program a říkali jsme si, že tady je mm, určitý velký pokrok, který by mohl být realizován. Byly převzaty některé návrhy na změny, které umožňovaly lepší rovnováhu mezi individuální svobodou a zárukou trvalé svobody pro občany. A když se podíváme na ten seznam, který se nám poskytla který je dost dlouhý a je dosti ilustrativní, tak vidíme, že tady probíhá spousta projektů, některé jsou opravdu na dobré cestě, ale je pravda, že některé z těchto projektů narazily na blokování, ne vždy nezbytně z důvodu eh, chybného postoje komise. Nicméně ta, tak trošku Eh, zdržuje a možná nemáme tak idylický obraz o tomto programu, jak bychom si přáli. O to více, že při aplikaci, a někteří o tom již hovořili, při aplikaci tohoto programu nejsme v neutrálním období. Jsme v období velmi těžké ekonomické krize, která z hlediska migrace má samozřejmě zjevný dopad na pohyb lidí. Bylo by zajímavé se na to konkrétně podívat, protože krize podle mého názoru má dopady z hlediska tlaku a někdy také z hlediska mm, vlastně odmítání těchto toků. A tato krize má také velký dopad na reakce členských států. Před chvílí o tom hovořili někteří řečníci, když jste v období finanční restrikce, tak eh, první ta reakce je taková, že je to příliš drahé, zneužívá se a tudíž eh, se poskytuje velice málo těchto možností vstupů. Je tady tady malá solidarita a je tady také dopad, který souvisí s arabským jarem a tedy s rozhodnutími, která eh, byla přijata v této souvislosti. Také v souvislosti s některými rozhodnutími členských států. Ale i to bude tedy předmětem hm, dalších projektů, které pokračují. Já uznávám tu práci, která byla realizována. Chtěla bych ale vyjádřit asi tři jaksi politování, která možná by mohla vyvolat vaši reakci. Ta první věc, to je otázka solidarity, už jsem o tom hovořila. To byl velmi důležitý bod štokholmského programu. My jsme kladli velký důraz na solidaritu a já se obávám, že na příště tato část solidarity a partnerství v oblasti azylu a migraci, což bylo součástí štokholmského programu, tak mám obavy, že tady dojde k omezování otázek solidarity. A opravdu jsme ještě velmi vzdáleni tomu spravedlivému rozdělení odpovědností. Byla bych ráda, kdyby se k tomu vyjádřila. Druhý, druhé politování souvisí s tím, že pojem migrace z hlediska uplatňování některých ustanovení tento pojem eh, se jaksi stahuje. A podpora integrace a práv migrantů jsou ještě jakýmsi chudým příbuzním společenství. A opět bych chtěla vědět, jakým způsobem by bylo možné oživit některé myšlenky a některá ustanovení, proto abychom mohli pokročit z hlediska těchto práv budoucnosti. A třetí politování nebo žádost o vaše stanovisko, to je samozřejmě společný asilový režim. Eh, já jako vy plně důvěřuji eh, v rychlé uplatnění. Mám naději a také vím, že tady probíhá práce, ale jde o to, zda skutečně bude možné se dopracovat k uzavření těch posledních textů z hlediska procedurálních otázek. A pak je tady otázka úlohy parlamentu jako eh, spolu zákonodárce. Samozřejmě tady je určitá demarkační linie, která by se neměla překročit. Nicméně tedy lituji, že nedošlo k určitému pokroku z hlediska této dimenze. Někdy je to něco za něco, to jsou opravdu otázky, eh, tři otázky eh, a byla bych ráda, kdybyste na ně zareagovala. Paní Inveld. Um, and thank you, Commissioner, for, um... Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Velice ráda bych poděkovala za tento komplexní přehled záležitosti. Mám několik otázek, ale budu velice stručná. Bezpečné lety. Já jsem velice ráda, že jste se o tom zmínila po už ani nevím kolika otázka, které jsme neustále celá léta předkládali. Jsem ráda, že sdílíte naše obavy, protože pokud jde o mě, data jsou předávána bez jakéhokoliv právního základu. My už jsme několikrát komise na to poukázali a proto si mě zajímá, co se v tom bude dít dál. PNR, tato data s Kanadou, osobní data, já už vůbec nevím, to je už v podstatě taková, takový vtip. Buď zde máme právní základ a v tom případě nemusíme jednat, nebo prostě nemáme právní základ a to znamená nezákonná situace už po několik let. Nechápu, proč dva a půl let nám trvá vyjednání dohody. Třetí věc. Jedna věc o které už se se možná zmínila, možná mi to uteklo. TFTS. To je tato smlouva, kterou takto nazýváme. Já, mně se to nelíbí, jak víte. To není žádné tajemství, proto bych se ráda zeptala, jak vypadají ty návrhy ohledně implementace dohody s SWIFT, takzvané SWIFT dohody, která zdá se je nedostatečná neuspokojivá. Tím se dostávám ke čtvrtému bodu a to je transparentnost. To úplně nezapadá do vašeho portfolia. Jednání o revizi, o přeskumu tohoto nařízení pro veřejný přístup k dokumentům, pokud vím, skolabovalo, skolabovalo a v podstatě ani stávající nařízení nefunguje řádně. Jak už to Evropský parlament prostě nejsme schopni provádět žádnou smysluplnou kontrolu tou, této dohody. My jsme mm, jaksi chtě, nechtě souhlasili s touto dohodou a najednou zde máme určité schrnutí této situace, kde se zdá, že nikomu na tom nezáleží a v podstatě žádná data nejsou předávána Americe. Jedinou hybnou páku, kterou jsme měli, je to, že budeme velice pozorně sledovat implementaci této dohody. Hmm, to je v podstatě takové za zračné řešení, my to akceptujeme, ale budeme to kontrolovat velice přísně. To ale prostě nemůžeme dělat, pokud nemáme přístup k těmto informacím. A další věc, tím asi budete souhlasit, protože vy jste byla jednou z těch hlavních sil o uh, tvorbě regulace, u transparentnosti. A dále, uchovávání dat. To mě zajímá jak budeme postupovat. Já jsem zatím neviděla žádné jasné důkazy o užitečnosti či potřebě této směrnice. Spochybnilo ji mnoho členských států. Evropský soudní dvůr se tomu věnuje, ministerstvo spravedlnosti. Nizozemí o tom informovalo, co znamená, že Hmm, policie se může podívat bez jakýchkoliv omezení do těchto dát. V podstatě vlastně ani neporušuje žádná pravidla. Proč bychom teda měli mít takovou směrnici, která neprokázala svou užitečnost a dokonce prokázala mnoho nevýhod, jak jsme viděli. Proto bych ráda slyšela, jak chcete pokračovat. Paní Mači, poslední, prosím. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, Eh, chtěla bych se omluvit za to, že jsem si nemohla vyslechnout vaše vystoupení, ale byla jsem na jiném jednání. Chtěla bych vám sdělit, že jsem znepokojena z hlediska rozpočtu a hlavně z hlediska SEPOLu, Europolu a Eurojustu. Minulý týden jsme hovořili o tomto problému ve Štrasburku. A v mezidobí probíhala jednání o rozpočtu eh, tento víkend, jak víte. A já bych ráda věděla, zda jste pokročili ve vašich úvahách které se týkají zvláště vytváření evropské policie. Víte, že nám to leží na srdci. Bezpečnost občanů je stále prioritou, je to dokonce základní právo. Já bych byla ráda, kdybyste nám mohla sdělit, zda pokud jste o tom nehovořila ve vašem vystoupení, pokud tomu tak je, tak se omlouvám za to, že budete opakovat to, co už jste řekla. Byla bych ráda, kdybyste nám sdělila vaše úvahy z hlediska trvalé existence CEPOLu a vytváření policie. A také, kdybyste pohovořila o rozpočtu Europolu. Víte, že vzniklo středisko pro boj proti kyberkriminalitě, možná, že zahájí svoji činnost v lednu, pokud moje informace jsou správné. To znamená, také by mě zajímal eh, rozpočet Europolu a Eurojustu. A nyní, než se obrátíme na paní komisařku, která si jistě poznamenala všechny dotazy. Možná ráda bych chtěla ještě k tomu vystoupit já jsem přišel pozdě, už ráda vystoupila. Nevím. Mohli jste již k tomu dodat některé poznámky, za, pokud chcete, můžete, ne, nechcete-li, ne, ne, ne, nemáte chuť. Yes. Thank you very... Děkujeme za slovo, pane předsedo. Paní komisařka podle našeho názoru prezentovala pokrok v těch nejdůležitějších oblastech. Nemáme k tomu co dodat, proto bych ráda předala slovo zase paní komisařce. Dobře, děkujeme. Říká pan předseda a nyní paní komisařka. thank you very much for your... Děkuji za všechny otázky, připomínky. Pokusím se odpovědět, co možná nejpřesněji. Možná, říká pan předseda, to už byla poznámka. Dobře, možná tento mikrofon funguje lépe, takže ta zpráva, přeskum v poločase, pan, komi- pan předseda se o tom zmínil, komise nepředloží nějaký specifický dokument, my již máme mnoho výročních dokumentů o asilu, o migraci, interní bezpečnostní strategie Schengen, boj proti korupci a tak dále. My prostě nechceme si duplikovat úsilí pokud budete chtít, pro spravedlnost to nevím, ale pro vnitřní záležitosti mohu zaslat alespoň takový stručný seznam, to by vám mohlo pomoci při přípravě na vašeho usnesení. Statut Europolu. Mnoho z vás položilo tento dotaz. V podstatě jsme to již eh, udělali a předložíme začátkem příštího roku. Tak, jak jsme vám slíbili, zvažujeme možnost ochrany dát, zvýšit demokratickou zodpovědnost proč došlo k tomuto spoštění? Protože eh, máme veliká rozpočtová omezení a jelikož nedošlo, nedošlo k dohodě, tak to bude asi ještě zásadní. Tento týden asi to bude ještě horší, když konečně dosáhnou určité dohody. A tím, že došlo ke škrtu 5%, já nevím, zda ten dobrý školící program vůbec můžeme implementovat. Díváme se na různé možnosti například právě to spojení administrativních zaměstnanců s Europolem. Se polem jsme to s Izradou projednávali, konečné rozhodnutí zatím nemáme. Záleží na celkovém výsledku jednání o rozpočtu. Já se budu snažit to chránit, bojovat za to, abychom zde měli silný program pro školící programy policejních složek. To je moje hluboké přesvědčení, proto se budu snažit, abychom měli dostatečné stroje se spoždění v této oblasti, mnoho otázek v této záležitosti bylo položeno. Nemám nějaké další informace, pane Koelo, pokud je o ty další, o ostatní země. My jsme udělali velký kus práce. Díky vaší podpoře, děkuji vám. Víme, že ve Finsku je problém. Já jsem tam sice osobně nebyla, ovšem i spolupracovníci tam byli před deseti dny snažili se zhodnotit celou problematiku na místě, jak podpořit finským orgánům, aby jsme minimalizovali spoždění. Bude zde ovšem spoždění asi dva, dva, tři měsíce. Ovšem nevíme ještě přesně, jak dlouhé bude toto spoždění, jaký to bude mít finanční dopad. Jednáme s odborníky na finské i jiných stranách, tak abychom příští týden představili konkrétní dokument vám i radě pro diskusi k 5. 6. 12. To by nám mohlo poskytnout nějaký jasnější obrázek o SISu. Je nám to nesmírně líto, nevíme proč tato situace vznikla. Ovšem, taková je realita. Schengen. Pan Mansevisi vás navštíví, za chvíličku přijde v podstatě přímo z JAJ. Um, projednávání, které proběhlo dneska dopoledne, k pokroku došlo, znáte naši linii. My jsme vám ji představili před několika, před nějakým časem. To bylo jaksi víceméně zamítnuto, proto já se budu snažit si sednout i s předsednictvím, i s vámi, identifikovat možné cesty vpřed. Důležité, aby to nezůstalo tak, jak to je dneska, to bylo cílem posílení Schengenu, zefektivnit to, objasnit pravidla, transparentnit to tam, kde to nefungovalo. Výjimečné případy uzavření hranic. Diskuse z dnešního dopoledne, pokud jsem správně informována. Rada by se asi mohla dohodnout na doporučení, které by komise měla přednést, to chci zdůraznit. Je dobré pokračovat v těchto diskusích, podle mého názoru. Bude to znamená přidanou hodnotu, ovšem zatím tam nejsme, dohodu nemáme, pokusíme se o ní v následujících týdnech, ten pokrok je ovšem trvalý, proto chci poprosit paní Weber, paní, pana Koela, ostatní ne, stínové zpravodaje k nalezení konstruktivního řešení. Naši občané to od nás očekávají, byla by to škoda. Rumunsko a Bulharsko. Ano, pane kolego, komise řekla jasně, že tyto země jsou technicky připraveny. Na vstup jsme předložili řešení ve dvou krocích. Bohužel zatím to vypadá, jak to vypadá. Rada rozhodla tak, jak rozhodla, to znamená, zatím to rozhodnutí konečně nemáme. Inteligentní hranice. Já se omlouvám, ano, zapomněla jsem se o tom zmínit. Rozhodnutí by mělo být k dispozici velice brzo. Je to součást toho řešení, lepší fungování hranic, to znamená lepší kontrola um, proti těm, který, k, k samozřejmě, o které jaksi není zájem a na druhé straně zlepšit přístup těm, o který mají o to zájem a tak dále. Bude to sná, stát veliké finanční prostředky, ovšem pa, přesně jak pan Papa Nikolaus se zmínil o EASO a Frontexu. My jsme prostě na všech návrzích přišli s návrhem další podporu, finanční podporu, ovšem my nevíme, jelikož ty diskuse o víceletém finančním rámci selhaly, prostě nemohu vám říct si více. Paní Vébrová, paní Guillaume, se zmínili o solidaritě. Samozřejmě, máte pravdu. Solidarita je něco, co nám schází v Evropské unii v současnosti. Moc se o tom nehovoří. Mnoho členských států má jiné problémy. Ovšem je to zároveň největší hospodářská krize v EU. Za nesmírně dlouhou dobu dochází k sociální exkluzi. Mnoho zemí trpí, nastupují zde populistické, xenofobní, politická hnutí. To samozřejmě my vnímáme všechno. I u nás je na radě alespoň takové světílko pozitivního přístupu. Ano, my jsme se na tom asilovém balíčku alespoň dohodli. Bude to znamenat kvali- eh, lepší standardy, lepší ochranu, přidanou hodnotu, umožní to všem členským státům přezít odpovědnost za ti, kteří jak si u našeho Prahu žádají o podporu, čili my to uděláme, je to smysluplné cvičení, ráda bych proto poděkovala za to um, přístup vám i těm konstruktivním uh, státům, které za to bojovali. Ano, solidarita, to je obtížná problematika. Na jedné straně obrovská solidarita vůči Řecku, nejenom hospodářským způsobem. Paní Weberová, ano, s panem Mulderem, jistě já jsem hovořila ohledně jeho návštěvy. Víceméně všechny členské státy přispívají experty, zaměstnanci, technickou podporou, finanční podporou, přímo na místě podporujeme agenturám, naše agentury, různé náro- mezinárodní organizace, které odvádí úžasnou práci. Čeká nás ovšem ještě veliký kus práce. Některé z těch eh, detenčních center údajně nebudou zavře, eh, zavřené. Já se s panem ministrem eh, za deset dní uvidím, promluvím o tom. Ovšem došlo k pokroku, je zde revidovaný akční plán vlády, na kterém spolupracuje s komisí, na jasných, měřitelných cílech, které budeme pravidelně hodnotit. Je to téma, které neustále je na našem programu, hodnotíme pokrok, je nedostatek pokroku, dále je to najímaní pracovníků, zlepšení asilového systému, zlepšení humanitárních podmínek na místě. všem, toto úsilí není ještě ukončeno. A zároveň násilí proti migrantům, to je další veliký problém. Je to ale projev solidarity členské státy pomáhají Řecku. Čím víc budou plnit úkoly, tím více solidarity zde bude. Problém ovšem je v té absorpční kapacitě na řecké straně. Došlo k malému zlepšení, lepší spolupráce mezi ministerstvy na dosažení horizontálního pohledu na celou situaci. Finanční prostředky máme, i v tomto rozpočtu, i v následujícím rozpočtu k dispozici. Není to teda pouze otázka rozpočtová, to platí u těch detenčních center. S Řeckem ovšem nás čeká ještě velký kus práce. Solidarita ohledně toho systému povinného přesídlení, tam na radě bohužel nevidím nějakou naději. Dva členské státy jsou pro. My jsme diskutovali Eurému, hodnocení tohoto programu v Lucemburku. Hmm. Některé výsledky byly pozitivní, jiné zase ne. Proto jsme pořádali všechny členské státy i malské úřady, jak zlepšit tento systém, dále výběrová kritéria a tak dále. Určité ovšem dobré věci zde byly, dobré výsledky. Možná bychom měli, mohli změnit tento povinný systém na dobrovolný systém, podpory členské státy, stimulovat je, řekněme, i finančně, aby se zapojili do tohoto programu. A ten distribuční klíč, podobně jako finančních prostředků, bohužel rada to prostě, jak si nevidím tam podporu. Solidarita snad bude opět na programu dne, jakmile se zlepší situace co, o, eh, ohledně hospodářské krize. Tak, pane předsedo, já se dívám na poznámky. Paní Guillaume. Souhlasím, že ve štokholmském programu jsme některé věci nedokončili. Zuspívá nám ještě rok a půl víceméně do eh, evropských voleb, takže máme trochu času. Ten štokholmský program byl napsán v jiné době, v jiném duchu, kdy krize začínala, ale nicméně byla ještě možnost napsat tyto návrhy a byla tady atmosféra větší solidarity. A teď k integraci, o které jste hovořila. Tady děláme docela hodně věcí. Evropská komise samozřejmě nemá kompetence z hlediska vytváření legislativních textů, ale máme fora, máme tady lidi, kteří pracují na lokální úrovni, vyměňují si stanoviska a doporučení. Máme taky tento handbook, máme internetové stránky a diskutujeme o tom, jak bychom mohli pokročit v této oblasti. Souhlasím s vámi ohledně myšlenky, že bychom měli více pracovat na právech migrantů. Já jsem střícná vůči diskusi, abychom diskutovali o tom, jak bychom mohli zlepšit tuto situaci, jak se na to podívat z hlediska budoucnosti. Tak, abychom měli tady jakousi smlouvu těch práv migrantů, aby to bylo srozumitelné a také inkluzivní. To je velice dobrá myšlenka z hlediska budoucnosti. Zatím, jak to uvedli také vaši kolegové, bychom se měli zaměřit na dokončení asilového balíčku, Měli bychom dávat pozor a dohlížet nad realizací předtím, než budeme mít další návrhy, ale zároveň bychom měli vypracovat určitou chartu práv těchto migrantů. To je vynikající nápad z hlediska uplatňování štokholmského programu. Paní Matěj, já si myslím, že jsem vám řekla vše, co vím ohledně Cepolu. Paní Intenvel. Ano, eh, komise je také zaražena eh, nedostatečným pokrokem. Eh, všichni jste se na to ptali na posledním jednání pana Príbeho a já sdílím vaše obavy. My jsme to dali jasně Kanadě najevo a doufáme, že brzo bude další vyjednávání. Si trvá už to příliš dlouho a je to nesmírně frustrující a doufáme, že se do toho budeme moci pustit velice rychle tak aby ta situace byla jasná. Pokud jde o eh, eh, data eh, nebo zachovávání dat, tak tam se to rychle pohybuje. Já jsem vám ještě neřekla jednu věc, a sice informace, které nám členské státy posílají. Dostali jsme více informací. A když jsme to probírali, probírali s jednotlivými státy, tak všechny, kromě jednoho nebo dvou, jsou pro uh, směrnice. Směrnici o uchování dat. Uh, a pokud říkají něco v národní debatě jiného, tak eh, na radě ehm, mm, eh, to rozhodně nechtějí škrtnout. Já jsem říkal, že Nizozemsko zatím nestojí, ale ta implementace je nedostatečná. Policie v podstatě nepoužívá ta data, a, eh, aby současně rozlišovala pravidla. Hm, přesně o to jde, říká paní komisařka. Ten odlišný eh, výklad a uplatňování směrnice o zachování dat eh, je také eh, problémem. Proto to musíme revidovat. A musíme to udělat zároveň s se směrnicí o elektronickém soukromí. Protože tam je taková mezera, kde se říká, že můžete schromažovat informace z jiných důvodů. Takže tohle se musí změnit současně. Pokud jde o TFTS, tak eh, tam se k vám vrátíme příští rok. Eh, vám k tomu tedy vyjádříme, bychom vám jasně představili jednotlivé alternativy. Myslím, že pan Príbe a pan Maceviči eh, tady nedávno projednávali s vámi o tom, jak jsme se tady v této otázce dostali daleko. A Další otázka je poněkud složitější, protože máme celou eh, řadu evropských národních i mezinárodních předpisů, které se překrývají a musíme se zabývat co, tím, co udělat této otázce. A určitě, jak budu mít nějakou před, přesnější představu o tom, co s tím udělat, tak vám řeknu. Musíme s tím něco udělat, ale otázkou je, co a jak. Je eh, do toho zapojena spousta zemí, a otázkou je, jak něco upravovat, eh, jak to regulovat eh, a v jaké formě. Transparentnost je důležitá. Evropský parlament eh, vyzýváme, aby obecně vykonával svoji roli kontroly a sledování. Když hovoříte o TFTP a SWIFTu, tak Transparentnost. Tady nelze uplatňovat stejným způsobem, protože se jedná o, o utajované informace. Takže ty je třeba řešit velice specificky. A zabýváme se tedy eh, tím, jak nacházet řešení například s americkými partnery. A myslím, pane předsedo, že tím jsem odpověděla na všechno, co jednotlivé členské státy, říká řečnice, se ptali. Myslíte eh, v poslance, ne eh, členské státy, říká pan předseda. Omlouvám se, říká eh, paní komisařka. Já uh, už, už je pozdě. Uh, mám za sebou dlouhý týden. Samozřejmě hovořila jsem o poslancích výboru Děkuji vám jako vždy uh, za uh, snahu uh, řešit uh, všechny otázky, uh, které na stůl podle svých možností a ještě jste to zvládla včas. Protože právě eh, teď eh, naplňujeme tu hodinu a půl, kterou jsme měli vyhrazenou na tento bod dnes odpoledne. Je ještě nějaký poslanec, který by eh, chtěl položit v rámci křížového výslechu otázku paní komisařce? Jestli ne, tak vám mnohokrát děkujeme, paní komisařko, za to, že jste mezi nás přišla, za to, že jste připravena s námi jednat o eh, tom podrobném harmonogramu pro naplnění stokolského programu a já nyní oznamuji, že eh, zde uvítáme místo předsedkyni Redingovou 18. prosince a s ní probereme stokholmský program. To znamená to vyhodnocení uprostřed období v oblasti spravedlnosti, stejně tak, jak jsme to eh, právě udělali v oblasti vnitra s paní komisařkou Malmstrovou, které tímto děkuji. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji eh, všem eh, poslancům Libe. A já se teď jdu zabývat rozmanitosti v evropském zemědělství. I am announcing that the following point. A nyní bych vyhlásil, a prosím vás o pozornost, nemám kladívko, takže vás prosím o pozornost. Další bod. kde tady bude pan Man Services, generální ředitelství pro vnitro. Já se omlouvám. Eh, začne za pět minut, protože pan Manservisi má nějaký problém eh, dojít sem do Evropského parlamentu kvůli té blokádě eh, v okolí Evropského parlamentu v rámci protestů proti situaci se zemědělskou politikou. Takže pět minut, prosím.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 Manservisi. Dobré odpoledne, pane Manservisi, je nám velkým potěšením, že jste zase eh, mezi námi. Právě jsme eh, debatovali s komisařkou Malmstremovou. A teď jsme připraveni eh, vrhnout se na další bod na pořadu jednání. který se týká eh, věci, která je vašemu srdci nejbližší, a sice vytvoření hodnotícího mechanismu k ověření uplatňování šengenského AKI. Spravodajem je pan Coelho. a souvisí to i s bodem 5, na nařízení s cílem stanovit společná pravidla pro dočasné znovu zavedení ochrany vnitřních hranic v mimořádných situacích. Teď, eh, a tady máme zpravodajku paní Renate Weber. Tyhle dvě věci jsou navzájem eh, propojené, eh, týkají se balíčku o řízení Schengenu tedy. A my jsme o tomhle se už důkladně bavili po eh, Radě pro spravedlnost a vnitro v červnu, která přijala eh, rozhodnutí změnit právní základ ze článku 70. A tím vyvolala institucionální konflikt s námi, s Evropským parlamentem a konkrétně tedy s tímto výborem LIBE. Konference předsedů eh, nám eh, uložila eh, ve průzkum na, eh, na vyjednávání s mm, kyperským předsednictvím, abychom se shodli na společné mm, stanovisku. Jak pan Koelio, tak paní Weber setkali se zástupci předsednictví několikrát a se stínují zpravodaji a teď se podívejme, jak jsme došli daleko. Nejdříve vyslechněme stanoviska našich zpravodajů, potom dáme slovo slovo pana Manservisimu a kyperskému předsednictví také. Takže pane Koelio, máte slovo. Thank you so much, chair. Uh... Děkuji, pane předsedo. Jak uh, říkáte, jsme uh, se setkali několikrát a pokoušeli jsme se nalézt schodu. A na základních otázkách se dohodneme. Dohodneme se na tom, že Schengen znamená evropský přístup, ale bude muset eh, respektovat národní svrchovanost. Je tady řada eh, pravomocí, které se týkají eh, kontroly hranic, a to jsou národní pravomoci. A když hovoříme o šengenských hranicích, tak hovoříme o společných hranicích. Dosáhli jsme dohody. Měli bychom mít evropský mechanismus, ve kterém Evropská komise povede hodnotící proces, ovšem s úzkým zapojením členských států. To znamená, že odborné týmy povede Evropská komise, ale budou tam odborníci ze členských států, tak, aby se podpořila vzájemná důvěra. To je takový eh, předpoklad pro správné řízení Schengenu. Evropská komise i Evropský parlament, myslím, souhlasí s tím, že je potřeba řádně Evropský parlament informovat. Na radě si někdy uvědomujeme, že to znění není úplně stejné jako to, oč parlament žádal, ale eh, nemyslím, že narazíme na problémy. Kyperské předsednictví nám několikrát eh, řeklo, že je připravené eh, přijmout povinnost poskytovat eh, informace Evropskému parlamentu, pokud některé ty informace eh, budou eh, v utajovaném režimu se zvláštními pravidly ohledně přístupu k těmto informacím. Jak víme, tak největší problém byl problém právní. Když se rada rozhodla přejít ze článku 77 na článek 70, po řadě debat a po návrzích z naší právní služby přijímá myšlenku, že eh, bychom měli překlenovací doložku eh, v kodexu hraničním šengenském, eh, kterým by se to napojilo na šengenský vývojový mechanismus. Tak, aby šengenský vývojový mechanismus se dal měnit, aniž by se eh, měnil eh, hraniční eh, kodex šengenský, kde parlament spolu rozhoduje. Toto právní roz, řešení teď analyzuje komise i rada. A já myslím, a rád webu mě když tak opraví, na posledním dialogu s jsem teď dospěl k mm, názoru, že se pravděpodobně dohodneme, ale když hovoříme o té překlenovací doložce, tak tam se hovoří o síle formulace a o přesném způsobu, jak eh, tedy sformulovat eh, mm, tuto eh, překlenovací doložku. To bude velmi důležité k tomu, aby eh, naše obavy tady byly vyslyšeny. Potom s komisařkou Malmstrou eh, jste debatovali o eh, rozhodnutí o doporučení. Rada požádala komisi, aby navrhla změnu řízení Schengenu, tak aby se posílila bezpečnost a aby Eh, tam byla doložka tedy o možnosti eh, zavedení opětovného z vnitřní kontrol. A mm, parlament řekl, že eh, v rámci tedy tohoto mm, mechanismu evolučního je ochoten to přijmout. V poslední chvíli rada hovořila o myšlence ne eh, rozhodnutí, ale o doporučení o znovu zavedení hraničních kontrol. To znamená, že pokud se rozhodneme, eh, eh, tedy uvědomíme, že jsou nějaké závažné problémy v členském státě s hraničními kontrolami, a pokud se celý šengenský prostor rozhodne toto neřešit, nebo i když se to rozhodne to neřešit kontrolami v daném členském státě a neschodne se na potřebě, nemůže rozhodnout ale eh, může jenom doporučit. To znamená, že by bylo na eh, každém členském státu, aby eh, přijal toto rozhodnutí, nebo doporučení, nebo ne. Já jsem dal příklad své vlastní země. Představte si, že bude mít problém s Portugalskem, nebo bude problém s Portugalskem. Portugalsko nebude schopno ten problém vyřešit. Všechny členské státy si uvědomí, že je nějaký velký problém, Portugalskem a eh, rozhodnout se obnovit hraniční kontroly. Není do rozhodnutí, ale doporučení. Co se může stát? Některé členské státy přijmou to doporučení a jiné nikoli. Pokud tady máme hovořit o bezpečnosti šengenského prostoru, tak tím rozbijeme jakoukoliv efektivitu toho systému, protože pokud jenom několik členských státek, států přijme to doporučení a ne všechny ostatní, tak samozřejmě všichni nebo ty lidé se budou moc, moci pohybovat do zemí, kde, které mají stále otevřené hranice. Takže já doufám, že Kyperské předsednictví se po trialogu konkrétně vyjádří eh, k formulaci, kterou by bylo schopné eh, přijmout a k té, kterou by nebylo schopné přijmout, tak, abychom to mohli konkrétně vyhodnotit. Ale myslím si, že ty hlavní problémy eh, jsem teď právě pojmenoval. Děkuji vám. Děkujeme, paní Weber. Děkuji za slovo, pane předsedo, děkuji zároveň panu kolegovi Vacevisi za to, že se zúčastnil našeho jednání výboru Libé. Nebudu opakovat to, co již zaznělo z úst pana Koela. Jediná věc, kterou bych ráda zdůraznila, a to budu opakovat neustále, dokud bude potřeba, když jsme s touto myšlenkou přišli poprvé, tak jsme se snažili o zlepšení stávajícího mechanismu. Bez tohoto cíle by komise prostě nemohla přijít s novým návrhem. Evropský parlament samozřejmě chtěl zajistit to, aby tak důležitý výdobytek, jakým je šengenská oblast, aby to bylo řízeno komunitním přístupem, protože je to něco, co patří nám všem, není to něco, co patří pouze členským státům. Všem je pravda, že je občas obtížné odůvodnit změnu tohoto systému, pokud při jeho hodnocení zjistíme, že systém fungoval víceméně dobře, což vlastně bylo výsledkem tohoto hodnocení, žádná řízení o porušení smlouvy nebyla nikdy zahájena, hodnotící proces byl pozitivní, proto ano, chápu ten odpor členských států, které tvrdí nepotřebuje dramatickou, tak dramatickou změnu u systému, který fungoval víceméně dobře. To je ale stanovisko rady. Stanovisko parlamentu bylo přijmout návrh Evropské komise a upřímně řečeno, myslím si, že můžeme s klidným svědem říci, že se probíhá mnoho oficiálních, neoficiálních schůzek, trialogů, kde diskutujeme každou čárku, každé lomítko a tak dále v tohoto návrhu. A najednou zjistíme, že v podstatě práce za všechny ty poslední měsíce byla zbytečná. Protože ten systém prostě nebude zlepšen tím, že budeme lépe informováni v Evropském parlamentu. To se vítáme, ovšem ten systém musí být zlepšen rozhodnutím v případě, že tento systém nefunguje, v případě, že čelíme nějakému problému. A myslím si, že nyní, alespoň na základě toho, co vím, zde máme tyto dvě stanoviska. My chceme, aby to rozhodnutí bylo přijato, zatímco rada tvrdí ne. Nejde o rozhodnutí ani rozhodnutí rady, ani o rozhodnutí komise. My jsme dokonce ochotní přijmout rozhodnutí rady, to znamená Vstát se komunitního přístupu. Ovšem, tak jak jsme pochopili, u posledního trialogu nejde o rozhodnutí, jde o doporučení. Ovšem ne těch zodpovědných členských států, těch jiných členských států. Samozřejmě, že pan Maser vy si na místě předloží konkrétnější informace o dnešním rozhodnutí, to mě zajímá, nechci se tvrdit, že jsme nepružní v našem přístupu. Ovšem dvě věci zde musím zmínit. Obě zprávy musí být nahlíženy jakožto balíček, protože jednání v jedné oblasti má podle mého názoru znamenat určitý pokrok i u toho druhého jednání. A druhá věc, myslím si, že je spravedlivé říci, že jsme otevřeni pokračování diskuze a dosažení dohody za předpokladu, že to, o čem budeme hlasovat pro, bude znamenat skutečné zlepšení stávající situace. Pokud ne, ptám se, zda vůbec stojí za to do celé věci se pouštět. Thank you. Now let's hear from Mr. Manservisi and this... Dobře, děkujeme. A nyní kyperské předsednictví a pan Manservisi, předtím, než se tomu budou věnovat ještě ostatní kolegové. Takže pane Manservisi, děkuji za slovo, děkuji za tuto příležitost. Já jsem zde spíše proto, abych naslouchal všem aspektům, abych se podíval na možnost dosažení kompromisu tohoto nesmírně citlivého dosie. Dovolte pouze odkaz na to, co máme k dispozici dnes a co asi bude k dispozici zítra, pokud bude pokračovat v tomto směru. Jak to vypadalo loni? V podstatě stejně jako dneska. Byl zde problém především ten vnější problém, ale zároveň neschopnost členských států implementovat své závazky, jež vyplývají z Schengenu. Pokud chceme reagovat na tyto nedostatky, je zde určitý proces zájemné revize, kontroly, kterou vedou úředníci, ráda to přijala bez jakékoliv diskuse zúčastněných stran, mm, bez účasti parlamentu, komise tam byla pouze přítomná jakožto pozorovatel, čili to je analýza stávající situace, identifikace možných problémů. A druhá věc, s ohledem na krizi, která v podstatě může samozřejmě přijít z vnější tak eh, to z různých důvodů my najednou zjišťujeme, že nemáme společný mechanismus. Všichni jsme viděli, k čemu došlo loni. Já to se nechci nějak hodnotit, ale rozhodně to nebylo opravdu nějaký nejzářnější příklad Evropské unie. Při řešení společného problému, který se týká společného projektu, kterým je Schengen. Najednou zde vidíme jednotlivé akce, najednou národní politiky, které se do toho zapojí. Já to nechci nějak kritizovat. Ovšem to je realita. Nemáme-li mechanismus, který umožní rozhodnutí společná, každý členský stát si jistě přijme svá vlastní rozhodnutí a hodnotí to, k čemu mu dochází svým způsobem. Čili taková fragmentace řešení podstatě to, jak se ne, neodráží to, co potřebujeme řešit společně v rámci Schengenu. Protože každý členský stát do jisté míry může udělat maximum ve své části Schengenu. Já tomu tak říkám. Ta otázka národních hranic, národních otázek, ta ale není relevantní podle mého názoru relevantní je ten nástroj. Nástroj, který by nám měl umožnit chránit věrohodným způsobem krev. Celý systém Schengenu. Umožnit našim občanům, a to jistě znáte lépe než já sám, těšit se z této svobody, ale zároveň z ochrany na základě mechanismu, který nám Schengen nabízí. Toto je ta situace z loňského roku, i stávající situace. Čili prostě pokud se k tomu dojde opětovně, tak budeme mít stejnou situaci do budoucna. Jaký byl ten návrh? Změnit to z té mezivládní spolupráce na národní úrovni, chránit teda jenom neúčinným způsobem tu svou národní část na plnohodnotný komunitní projekt. To byl náš přístup. Já bych to zkrátil. Na radě jsme dospěli k rozhodnutí ohledně těchto dvou nástrojů, pokud je o hodnocení Schengenu, stanovisko rady k tomuto zákoní, k tomuto kodexu. To znamená, že jak si jsme se snažili vytvořit určitý hybridní produkt s ohledem na hodnotící mechanismus a zároveň kontrolu externích hranic. Podíváme-li se na podstatu celé problematiky, podle našeho názoru již to představovalo veliký krok vpřed, protože došlo k uznání, když se podíváme na obsah rozhodnutí rady, uznání toho, že ten problém již prostě nemohou řešit jednotlivé země. To znamená, došlo k uznání toho, že celý Schengen, celý tento společný projekt prostě vyžaduje reakci evropského charakteru. Bez ohledu na mechanismy, to podle mého názoru již byl obrovský krok před. Ta akceptace toho, že společné problémy vyžadují společná řešení. Po rozhodnutí z června jsme to na obou institucích projednali. Já uznávám veliký kus práce, které odvedlo kyperské předsednictví. Ano, samozřejmě měli obrovský kus práce, který museli udělat, kritika ze strany parlamentu, komise ohledně toho řešení, které padlo za dánského předsednictví. No a já, když se nyní podíváme na celý ten kontext, který popsal pan Coelho i paní Weberova, my se v podstatě pokud jde o podstatu, na stejné linii téměř. My v komisi si myslíme, že toto hodnocení již nemůže být provedeno tímto lehkým způsobem. A my, my to teda prostě hodnotíme, všechna ta fakta. A to je jasné pro všechny. Není to důležité jenom pro nás, ale i pro nezávislost politických institucí. My se snažíme samozřejmě neustále být propojeni s expertními týmy, expertními mm, e, stránkami, odborníky. Komise to bere v potaz, e, tak aby to mohla pak předložit i na politické úrovni. Máme zde týmy, do kterých jsou zapojeni odborníci z agentur, z členských zemí. Toto je teda ten posun, ta akceptace této reality. To je podle mě zásadní krok před a to si myslím, že je důležité. Obě dvě instituce mají stejný názor. Dále, ano, fakta. Co teda můžeme udělat? Jsou zde možnosti částečně otevřené. Někteří tvrdí, ano, můžeme to řešit tímto způsobem, jiní tvrdí, možná to, tento návrh přijmout a počkat na rozhodnutí rady. Cílem je mít závazné rozhodnutí, čili pokračovat v práci. Konkrétně, jakmile si stanovíme fakta, jakmile si veřejně, politicky odpovědnými institucemi, včetně Evropského parlamentu, stanovíme, zda bude mít to doporučení nebo rozhodnutí. Ty věci jsou propojeny. Bylo by obtížné prokázat a dokázat, že se nemá dělat nic pro vás, souhlasím s vámi. Proto, abychom to jaksi adaptovali na základě eh, toho rozhodnutí komise, to si myslím, že by byla bezpečnější cesta. Proto si myslíme, že bychom měli pokračovat tímto směrem. Ještě jednou opakuji. Jakmile bude mít fakta jasná, co dělat, tak ta možnost odmítnutí bude na dané konkrétní zemi toho našeho rozhodnutí. Ten hlavní rozdíl ovšem podle mého názoru s těma dvěmi řešeními není obrovský. Myslím si ovšem, že ten návrh a ohledně rozhodnutí je lepším řešením, proto bychom měli postupovat tímto směrem. A dále ten kodex o hraniční kodex Schengenu. Oba dva kolegové již se zmínili o tom, že je zde mnoho aspektů. Dvě věci jsou zásadní. Mechanismus pro přijímání rozhodnutí v případě ohrožení celého Schengenu, to znamená znovu zavedení hraničních kontrol. První krok již jsme udělali. Musí to být kolektivní rozhodnutí. Individuální rozhodnutí může maximálně umožnit ochranu mého vlastního prostoru. Ovšem je rada, když si je vědomá toho, že pokud je problém, který se týká celé šengenské oblasti. Potřebujeme adekvátní rozhodnutí pro celou oblast a to je obrovský krok před. Bude to ale doporučení? Bude to závazná žádost? Už jsme takové situace viděli v minulosti. V podstatě ty rozdíly nejsou tak veliké. Pokud bychom byli v takové situaci podobné minulosti, tak by bylo obtížné neudělat to, co bylo doporučeno. Souhlasím s panem Weberem panem Koelem v tom, že pokud teda bude mít tu, ten požadavek, bude to závazný požadavek, pro komisi to bude mnohem příjemnější. Umožní to určité institucionální mechanismy a jejich uplatnění při přijetí rozhodnutí. Nezapomínejme ovšem na to, že to není situace buď anebo buď se rozhodneme, nebo zde bude vákum. Protože v realitě to vypadá tak, že už ten proces umožňuje určité manévrovací pole pro členské státy. To znamená, že to bude určité rozhodnutí, určité pozice s um, určitým nadhledem, podobně jak se o tom zmínil pan Coelho i paní Weberová, samozřejmě právně závazný nástroj by byl lepší, mnohem jistější. My na tom samozřejmě pracujeme. Já nechci říci, že vše již bylo vyřešeno. To ne, ovšem toto je podle mého názoru směr, kterým bychom měli nadále pokračovat. A ta přemostovací doložka, to je poslední věc. To znamená skombinovat to zásadní, podstatné řešení s nějakou tou právní podstatou rada o tom rozhodla na právním základě článku 70, to ale není náš návrh, nám se to nelíbí. Zároveň to ale obsahuje uznání všeho toho, o čem jsem nyní hovořil. Pokud je rada a komise, komise bez pochyby, protože je zodpovědná v tomto ohledu, bez ohledu na Evropský parlament, my prostě musíme informovat Evropský parlament, plně informovat Evropský parlament o našem hodnocení A pokud ten mechanismus hodnocení, pokud to teda bude v rámci spolurozhodování, v rámci uh, kodexu, součástí tohoto přemostěvacího mechanismu měla by to, měl by to být určitě nástroj, který umožní fungování šengenského kodexu. To by se mohli skombinovat s politickou realitou, s určitým um, s určitou možností kompromisu. To je, proto je důležité přijít v potaz. Jistě nezapomínat na právní aspekty. Možná bychom mohli být ještě deskriptivnější. My prostě jsme ochotní pracovat tímto směrem, skombinovat tyto možnosti, tak abychom zde měli tuto politickou a částečně řekněme, i právní jistotu, pokud jde o spolurozhodování, to, jakožto, to známí mít tuto klauzuli jakožto součást hodnotící mechanismu. Pokud se nám povede pokračovat tímto směrem, jsem přesvědčen o tom, že dosáhneme eh, žádaného výsledku. Jistě bude probíhat ještě politická, politické hodnocení, to ovšem nechám na jiné fórum, jinou politickou rozpravu. Čili dohoda, která by reagovala na to, o čem hovořila paní Weber. Radikální zlepšení celé situace, to je naše východisko. Nebude-li to radikální zlepšení, tak nejsme ochotni přistoupit na žádný kompromis naší, prá- naší práci. Když se ale na to dívám s ohledem na lonský rok, tak vidím v tomto balíčku ohromný pokrok. Čili pokračujeme dál tímto směrem, toto je mé hodnocení. Děkujeme. Ano. My se o to, my se všichni o to pokusíme. Back behind, out of schedule. But let's see from the... Tak uvidíme, co nám řekne eh, předsednictví. Pan Konstantinidis, kyperské předsednictví, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. Chtěl bych všem popřát nejdříve příjemné odpoledne a jménem předsednictví, ale také eh, rady, bych nejdříve chtěl srdečně eh, poděkovat parlamentu, zvláště oběma zpravodajům k tomuto tématu Schengenu paní Weberové a panu Coelho. Chci poděkovat za vynikající spolupráci, která tady proběhla, a také za jejich ochotu, kterou vždy dávali najevo z hlediska hledání kompromisů u obou eh, těchto textů. Také bych chtěl hm, poděkovat panu Mačoviči za jeho uznání snah, které eh, vyvinulo předsednictví proto, aby skutečně došlo k pokroku z hlediska těchto dvou zpráv nebo těchto dvou návrhů. Eh, víte, že tady existuje určitá demarkační linie, která byla stanovená ze strany rady, ale také eh, z hlediska rady a z hlediska Evropského parlamentu. Já si myslím, že došlo k pokraku. A předsednictví je stále optimistické a myslí si, že tato konstruktivní spolupráce mezi těmito třema, třemi orgány bude pokračovat a že kompromisy jsou realizovatelné a to do závěru kyperského předsednictví. Chtěl bych vám říct, že dnes dopoledne se konalo setkání na úrovni rady, kde byly prodiskutovány možné kompromisy v rámci tedy eh, vyjednávání. Také eh, jsme se setkali se zpravodaji. Jde o to, aby pojednání, toto jednání postoupilo dále, tedy mezi parlamentem a komisí. Možná, že se podaří už začátkem příštího týdne dospět nějakým výsledkům. V každém případě bych chtěl poděkovat oběma zpravodajům a také Evropské komisi za intenzivní snahy, které tady byly podniknuty právě proto, aby se dosáhlo kompromisu. Já vám mohu potvrdit, že kyperské předsednictví bude i nadále stejně intenzivně pracovat tak, abychom dosáhli kompromisního řešení. Mnohokrát děkuji. Takže teď eh, máme prostor eh, k debatě. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl říci, že Renata a Karlo, moji kolegové, přesně popsali stávající situaci. Co se mě týče, já bych chtěl zdůraznit následující fakty. Evropský parlament udělal mnoho ústupků pro to, aby se našel kompromis. Bylo to proto, že jsme si přáli, aby tento kompromis přinášel minimální přidanou hodnotu, minimálně přidanou hodnotu Evropské unie. Já jsem se účastnil většiny těchto zasedání, ale bohužel nemohl jsem konstatovat stejnou vstřícnost ze strany Rady a stejnou snahu dosáhnout eh, pokroku. Já si myslím, že Evropský parlament má momentálně určitou výhodu, protože my máme jednotné stanovisko ohledně řízení šengenské zóny. Všechny politické skupiny hovoří stejným jazykem a my doufáme, že Rada si uvědomí, že my si přejeme vyjednávat, ale že je tady určitá nepřekročitelná linie, kterou my nemůžeme přejít. To znamená, Evropská komise by zde měla sehrávat stěžejní roli z hlediska tohoto vyhodnocovacího systému šengenské zóny. a také sankční systém eh, by měl být řízen komisí z hlediska členských států, které nedodržují tento kodex. A znovu zavedení kontrol na hranicích může proběhnout pouze poté, pokud dojde ke konzultaci všech členských států a to musí být skutečně poslední možné řešení. Je dokonce mm, možné, že se nám podaří najít nějaké uspokojivé řešení z hlediska mm, této klauzule, která bude jaksi překlenovat nebo spojovat hraniční kodex se systémem vyhodnocování. Já si myslím, že to jsou minimální podmínky, které se musí naplnit. Evropský parlament nemůže tady učinit ústupky a doufejme, že Rada to akce, bude akceptovat. Thank you. <clears throat> Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Nejdřív bych také poděkovala eh, panu Kajlemu a paní Weber za eh, vytrvalou práci eh, na téhle věci a za to, co jste dnes řekli. Stejně tak děkuji i panu Enčovi. A chci potvrdit, že pro parlament existují nepřekročitelné linie. A nesouhlasím, pane Monservisi, že uh, byl učiněn velký krok Možná, že do minulého trialogu hmm, tady byly zatím jenom velice malé krůčky. A my e, zelení e, více e, se shodneme nebo více trváme na e, přístupu komise. Nicméně to, co tady navrhuje e, rada, nebo navrhla na posledním trialogu, tak to je prostě nula. A proto paní Weber zcela eh, správně se ptá, jestli eh, to za celou eh, tu hru stálo. Proč chceme vylepšit stávající situaci, nebo jestli vůbec chceme zlepšit Proto eh, kyperskému předsednictví přejeme hodně úspěchu, ale tohle je naše stanovisko. A vyčkáme tady, co se stane dále. Děkuji, Frau Ernst. Já. Takže oba zpravodajové tak trošku se ocitají ve snové situaci a tam prožíváte velmi absurdní věci si pamatujete, že naše skupina už na začátku řekla, že celou tuto záležitost nevidíme za příliš smysluplnou a domníváme se, že regulace v těch podstatných rysech je dobrá. A nyní jsme tedy v jakési bitvě mezi radou, parlamentem a mezi tím se pohybuje také komise. A všechno, co e, nyní posuzujeme, já bych se měl stáhnout na jednu jedinou otázku, co chceme, o co jde. My jsme pochopili, že vlastně to musí být kolektivní rozhodnutí z hlediska znovu zavedení těchto hraničních kontrol. Nesmí to být eh, arbitrární eh, rozhodnutí, jako například v případě Dánska. To znamená, my musíme sledovat tento cíl. A to byl konsensus, kterého jsme dosáhli v našem parlamentu a také na úrovni komise. Takže s tou sedmdesátkou to vůbec nefunguje. Tady to můžeme otáčet, jak chceme, Můžeme to označovat jak chceme, to je úplně jedno, ale co se týče tohoto článku, tak se nedostaneme dále. A já můžu jen podpořit kritiku, která tady zazněla. Zatím se z toho nic nedostalo, nic se nedá e, využít, v podstatě jenom ztrácíme nervy. Pak je tady ještě jeden bod, který bych chtěla uvést. Já jsem na česko-německé hranici, tam žiji a tam se kontroly dělají z hlediska těch lidí, kteří přicházejí z Česka, také z Polska. To znamená, kontroluje se tam, jsou tam i mezery a v tomto prostoru vůbec nikdo si nemyslí, že na základě článku 70 se nám podaří pokročit dále. My potřebujeme skutečně striktní eh, pravidla. A Musíme se podívat na to, co je na stole. Ať už jsou to návrhy z hlediska rady, kterým se říká kompromisy, my to posuzujeme a mm, my si myslíme, že na základě toho, co jsem se teď dověděla, se nedostaneme dále a už v žádném případě se nedostaneme dále s doporučeními. We should be having the following point. Takže teď už máme trošku spoždění. Podcházející eh, věc jsme měli eh, začít už v pět a teď už máme čtvrt na šest, takže to bude asi rozumné dát slovo eh, zpravodajům, jestli to chtějí schrnout. Není třeba, eh, abyste mluvili nějak dlouze, ale budete mít eh, možnost velice stručně k tomu něco dodat, pokud budete chtít. Pane předsedo, já si myslím, že jsem řekl vše, co jsem chtěl v prvním proslovu. Takže teď už jenom dvě připomínky. kdy eh, bude podle těch ustanovení, která máme eh, v novém nástroji, eh, možnost týmu vycestovat na hranici a zjistit, jestli tam docházejí nějaké nepatřič, dochází k nepatřičným kontrolám. Takže myslím si, že tady jdeme dále než za rámec stávající úpravy. Pokud budeme tedy chtít znát Eh, skutečnou eh, hodnotu nových ustanovení, kde komise eh, potřebuje týmy a informace pro Evropský parlament a bude šance tedy ověřit nelegální kontroly na vnitřních hranicích, tak tady hovoříme jasně o dobrém zlepšení. Nechci uh, skrývat, že máme problémy, o kterých už jsme hovořili. Ale když už hovoříme o nějakých jiných problémech, tak, tak bych měl zmínit, že, že tohle by byla dobrá příležitost, kdybych se nám podařilo nalézt kompromis. Pane předsedo, jenom velice stručně. Po debatě s eh, kyperským předsednictvím jsme se dnes eh, dohodli, že v úterý povedeme další trialog na základě textu, který nám bude předložen. Takže eh, to hodnocení se bude tedy odvíjet eh, z písemného podkladu a uvidíme dále. Děkuji vám, děkuji oběma zpravodajům, děkuji panu Macevičimu. Pokud už k tomu nechcete nic eh, dodat, jenom věc velice, velice stručně, tak, tak pokud můžu k tomu, co říkal pan Koelia. On nejde o jenom o tohle, ale také o to, že někdo přijde s konkrétním návrhem na konkrétní věci. a to se e, potom předloží do normálního rozhodovacího řízení. Takže e, to bude něco konkrétního. Ale jsme tady v takové ožehavé situaci. Nechci říkat, že všechno je v pořádku. Děkuji, pane Macoviči. Uvidíme se zase e, u azylového balíčku. A teď se vrhněme na další bod. Poprosím vás tedy o pozornost bez odkladů máme teď společnou rozpravu o bodech 6 a 7. Čili ti z vás, kdo zůstávají tady v sále, vězte, že nyní budeme projednávat bod 6 míra spolupracování ze strany Evropského uprchlického fondu, Evropského návratového fondu a Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemích. A prosím ty, kteří zůstávají, aby zachovali eh, klid, stejně tak jako ty, kteří opouštějí. Sal. A, a potom je tady sedmička, což je zvýšení míry spolufinancování ze strany Fondu pro vnější hranice pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižená či ohrožena závažnými obtížemi. Eh, u obou eh, zpráv máme zpravodaje pana Nilse Torvalce z ALDE, takže eh, dáme slovo jemu a potom případně komisi a radě, pokud budou chtít. Ale poprosím vás opravdu o stručné vyjadřování, protože nějak bychom tohle měli, nebo teď bychom měli eh, vyrovnat to spoždění z předchozího bodu. A teď máte slovo pan Torvalds. Děkuji, pane předsedo. Doufám, eh, že přítomní měli čas eh, se podívat na ty mé návrhy zpráv, pokud ne, Eh, vám připomenu, že navrhuji eh, přijetí těch eh, návrhů v stávající podobě z řady důvodů. Za prvé, všichni víme, že hospodářská krize měla zásadní dopad na veřejné finance v řadě členských států. Krize také ovlivnila jejich schopnost financovat součást projektů z těchto čtyřech fondů v rámci obecného programu Solidarita a řízení migračních toků. Funkční řízení migračních toků je nesmírně důležité pro Evropskou unii jako celek. Neschopnost jednoho členského státu zajistit eh, řádné řízení migračních toků neovlivňuje jenom danou eh, zemi, ale samozřejmě ovlivňuje i další členské státy. Proto je v zájmu všech členských států, aby eh, závazky eh, přijaté eh, v souvislosti s migrací nebyly nebo netrpěly ekonomickými obtížemi jednotlivých členských států. Konkrétně tady hovoříme o Řecku. Tam je řada projektů rozpracovaných, které nelze provést bez zvýšeného kofinancování. Týká se to například renovace zádržních táborů zlepšení eh, tamních podmínek a také technického zařízení pro zprávu eh, hranic. Je důležité, aby členské státy s eh, závažnými hospodářskými obtížemi i nadále byly schopné kontrolovat migrační toky. V důsledku velkých hospodářských obtíží v některé členské státy ani nemohou spolufinancovat evropské projekty. Dotčené projekty jsou nesmírně důležité a proto je oprávněné zvýšit úroveň eh, nebo snížit úroveň spolufinancování. Já to hm, doporučuji, aby to komise dělala u eh, Řecka, eh, Portugalska, Maďarska, Lotyšska a celkem šesti tedy členských států. Mm, jsme proto, aby Unie zvýšila spolufinancování o 20%, to znamená, aby eh, se snížily potřeby spolufinancování eh, na straně členských států. To znamená, že úroveň spolufinancování byla 70%, tak aby se řečily konkrétní problémy eh, z Fondu soudržnosti. Tam by dokonce mm, to spolufinancování bylo tedy maximálně 95%. A teď se dostáváme ke druhému důvodu pro naše doporučení a sice e, členské státy, které mají e, velké problémy s finanční stabilitou. a národní příděly e, z jednotlivých fondů, ty by neměly být dotčené i v případě, že národní sféru financování by nebylo dotčeno tedy, eh, byl, pardon, by se snížilo. To neovlivní žádný eh, další členský stát. Já podporuji ten návrh eh, proto, abychom podpořili soudržnost nebo soulad s dalšími evropskými fondy. Bylo to už tak učiněno u strukturálního fondu, fondu soudržnosti, rybářského fondu a fondu pro rozvoj venkova. Proto je rozumné umožnit podobné změny u fondu pro migrační toky. A také bychom měli zvýšit eh, eh, to spolufinancování jenom dočasně a eh, nepředjímat tím programové období 2014 až 2020. Chci zdůraznit také důležitost efektivních kontrolních a hodnotících systémů používání zdrojů. Je politování hodné, že v některých členských státech zneužívání fondů vytváří problémy při celkové absorpci fondů a zlepšené eh, hodnotící systémy a kontrolní systémy eh, tedy nelze podceňovat. Eh, kontrola uprostřed období je důležitá, stejně tak jako průběžné monitorování. Závěrem bych řekl, že doporučuji výboru přijmout obě tyto zprávy bez pozměňovacích návrhů. Chci zdůraznit, že, že to neznamená, Mm, že bychom prostě fungovali tady jenom eh, jako někdo, kdo razítkuje rozhodnutí na jinde. Myslím si, že ta rozhodnutí jsou eh, ospravedlnitelná a je třeba a oprávněná, odůvodněná. A mohlo by to být mohlo by to pomoci eh, projektům, jejichž financování ve členských státech s problémy s finanční stabilitou je ohroženo je tedy důležité eh, umožnit rychlé rozhodování o těchto návrzích a doufám, že ostatní eh, frakce eh, sdílejí mé návrhy a jsem vám k dispozici pro jakékoliv dotazy. Děkuji vám. To bylo mých pět minut. A moment from the commission and the council. A nyní komise a rada. Nejprve komise. Pan Antoine Savary. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl pouze jménem komise poděkovat zpravodaji za jeho zprávu, která plně podporuje návrh komise bez pozměňovacích návrhů. Takže můžeme jenom vyjádřit naše potěšení na touto zprávou a nemáme nějaké dodatečné poznámky. Děkuji. And the, uh, the, uh, Cyprus presidency. A kyperské předsednictví. Exactly. Thank you very much. Uh, ano, přesně tak, pane předsedo, velice stručně. Já bych v podstatě přesně tak, jak jsem již vystoupila 5. listopadu, řekla, že očekáváme mandát, tak abychom zahájili oficiálně trialog s parlamentem někde v polovině prosince, to nás nesmírně těší. Rádi bychom poděkovali Evropskému parlamentu a především vašemu výboru za spolupráci, za opravdu velice plodnou spolupráci a těšíme se na další spolupráci a na dosažení eh, rozhodnutí co nejdříve. Děkujeme. Děkujeme, říká pan předseda. Máme zde nějaké přihlášky? Pan Papa Nikolau. Děkuji za slovo, pane předsedu. Já bych v podstatě pouze chtěl poděkovat zpravodaji za úvodní slova, za jeho přístup. Toto je pozměňovací návrh pro stávající fondy, migrace, asilový balíček. To je, ano, to je v podstatě přizpůsobení se krizi. Je to jakási reakce Evropy směrem k těm zemím, které mají velké problémy je zásadní mít efektivní nástroj, který umožní bojovat proti společným evropským problémům. V tomto prostředí velice rozsáhlé krize, která má dopad na všechny. Na některé země samozřejmě více než na jiné, ale na všechny. Proto je důležité postupovat koherentně v rámci ostatních finančních prostředků, které máme v Evropě k dispozici tento typ pozměňovacích návrhů už byl implementován ve strukturálních fondech, kohezním fondu, zpravodaj se o tom zmínil. U těchto dvou bodů je zásadní pomoci členským státům kvalitně využívat tyto finanční prostředky a samozřejmě nejprve vůbec možnost využít tyto prostředky. Paní komisařka Malstromová řekla před chvíli, že peníze zde jsou. Ovšem bohužel ta absorpční kapacita často není dostatečná na straně členských států. Nejsou schopny využít tyto fondy. Proto vítám úvodní slova pana zpravodaje. Já jsem stínovým zpravodajem za EPP, budu postupovat stejným směrem, nepředložím pozměňovací návrhy. Doufám, že další kolegové z jiných frakcí rovněž nepředloží návrhy, já to budu takto propagovat, když jsem to udělal. S většinou z těchto kolegů je důležité nestratit čas v jednáních u těch velkých jednání, trialogu a tak dále. Je důležité co nejrychleji přistoupit k těmto jednáním. Zároveň bych rád poděkoval komisi, radě za jejich stanoviska. A těm z vás, kteří mají ještě určité obavy u těchto ustanovení, v těchto výjimečných podmínkách, musíme si připomenout, u, připomínat u každé příležitosti. I přesto, že i přesto, že jsme zvýšili příspěvek Evropy, to ještě neznamená, že ten monitoring tam není nebo vůbec hodnocení využití těchto fondů. Ne, je zde mnoho potřeb, především pro, ze strany Řecka, ze kterého pocházím já. Nedávná návštěva naší delegace v Řecku poukázala na to, že je zde obrovská potřeba, že prostě chceme využívat co možná nejvíc těchto dostupných finančních evropských prostředků. Doufám, že to bude účinný nástroj pro všech těch šest zemí, o kterých hovořil pan zpravodaj. Věřím, že nám to poskytne kvalitní výsledky v příštím roce. Nejenom pokud jde o absorpci těchto finančních prostředků, ale i pragmatického pozitivního vývoje v oblasti migrace, asilu, těch zemích, které se jsou v samotném epicentru krize. Děkujeme další kolegyně. Já se omlouvám, děkuji pane předsedo, omlouvám se, že jsem přišla pozdě. Ráda bych rovněž poděkovala zpravodaji. Obecně řečeno, nevidíme zde problémy, my jsme se dohodli na těchto věcech, nebudeme předkládat návrhy. Mám pár dotazů, buď na vás, pane kolego, nebo na komisi je to žádost určité objasnění. Které členské státy budou profitovat z těchto vyšších um, kofinančních eh, prostředků a kolik prostředků mají k dispozici, kolik je k dispozici a kolik již absorbovali a zároveň o jaké prostředky požádali. Já si myslím, že jeden z problémů není pouze finanční záležitost, ale byrokracie, absorpce, například v Řecku. Jak komise zajistí to, že absorpční kapacita nebude problémem a že další byrokratické záležitosti nebudou představovat problém, když členské státy, státy požádají o tyto finanční prostředky? A když máme těch 95 až 100 kofinancování, to znamená větší odpovědnost na straně komise zajištění účinného využití těchto prostředků. Proto se ptám, jak komise zajistí to, a že tuto kontrolu budete schopni provádět. A že opravdu to bude efektivně využito, bude to představovat přidanou hodnotu a že fond pro uprchlíky opravdu bude vynaložen tímto způsobem. Agentura pro základní práva velice kritizovala předchozí absorpci finančních prostředků. Jak zajistíte, že skutečně se dostanou do těch správných rukou? A nyní komise, prosím, protože zde zazněly, než se teda obrátíme na pana zpravodaje, na komisi, protože zde paní například Keller předložila jasné dotazy přímo na komisi. Já zareaguji na některé body, které jste uvedl, protože eh, u těch ostatních bychom potřebovali mnohem více času. Co se týče těch zemí, které to využívají, tedy země, které vlastně mají tuto možnost spolufinancování, jsou Řecko, Irsko, Portugalsko, Španělsko, promiňte, Rumunsko, opravuje se řečník, Španělsko eh, by toho mohlo využívat v rámci pomoci bankovního systému a také během týdne Kypr. Takže to jsou země, které využívají tohoto systému. A teď k otázce zlepšení té absorpční kapacity. To rozhodnutí bylo přijato v podstatě proto, že tyto země mají potíže, aby našly veřejnou možnost spolufinancovat. Ta absorpce vlastně se objevuje až v té druhé fázi z hlediska tedy rozhodování. Navíc toto rozhodnutí může mít dopad na programy 2012 až 2013, kde nemáme představu o absorpci. Zatím Víme, že některé země vstřebávají velice dobře tyto částky, například Španělsko. Většinou jsou ty země, které tady byly uvedeny, nemají nějaké specifické problémy, s výjimkou konkrétního případu Řecka. Ale ty potíže ne nezbytně souvisejí s tímto bodem. Takže základem rozhodnutí bylo pomoci těmto zemím, aby našli tu veřejnou část spolufinancování, která jim schází a snížit tedy ten poměr. A co se týče toho specifického docha, eh, dotazu ohledně Evropského uprchlického fondu, tady vám nemohu odpovědět, protože se nespecializuji na tuto záležitost. Případně vám předám písemnou odpověď, obrátím se na svoje kolegy, kteří vám připraví odpověď na tuto otázku Evropského uprchlického fondu. Vy jste hovořil o Řecku. Skutečně, tady je celá řada opatření, která by měla pomoci Řecku z hlediska posílení té správní kapacity. Víte, že existuje task force, která byla vytvořena na úrovni komise a která přináší pomoc Řecku právě proto, aby se zjednodušilo správní řízení. A co se týče fondu, je tady snaha zlepšit zvláště schopnost těch řeckých úřadů zjednodušit výběrové řízení a zkrátit lhuty protože v podstatě to je hlavní problém, který máme, zvláště z hlediska Fondu pro vnější hranice. Jde o to, aby to vývěrové řízení proběhlo relativně rychle ve zkrácené formě, abychom mohli tyto akce rozvíjet v rámci těch mezí, které jsou tady stanoveny z hlediska tohoto fondu. Euh, Ještě poslední upřesnění jak mi to řekla kolegyně. Tady není navýšení těch alokací, které jsou udělovány zemím. Spíše tady jde o snižování jejich schopnosti spolufinancování, takže není tady nějaká alokace, která by byla z hlediska rozpočtu přidělena tomuto fondu. Děkuji. Pani Kellerová, vy jste se chtěla ještě k tomu vyjádřit? Prosím, ale velice stručně, velice stručně. Já, nebudeme to tady opětovně eh, otevírat, protože ještě potřebujeme dát slovo zpravodaj. Děkuji. A to je trochu podivné. Hovoříme o fondu pro uprchlíky, ne? O všech fond... Dobře, ovšem, my prostě, ano, to je teda ten fond pro hranice a pro uprchlíky. Lotyšsko, Maďarsko, jsou v podstatě explicitně zmíněny v tom vysvětlujícím prohlášení. Znamená to, že neobdrží žádné finanční prostředky? Takže jste vyzván k, k odpovědi. Prosím. A snažíme se dohonit ztracený čas, takže rychle. Ano, Lotyšsko v roce 2012 nebude požívat této pomoci, takže a priori nebude zařazeno do programu ale tady nejde o to, jestli dostane nebo nedostane prostředky navíc. To jsou pravidla, který, která řídí toto přidělování a tato pravidla se změnila. Takže znovu opakuji, tady nebude navýšení nějakých alokací z hlediska těch zemí, které tady zazněly. Mikrofon není zapnut. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já velice k těm dotazům První otázku, kterou já jsem si položil na začátku, kdy jsem přebíral toto dosie, je podobná otázka, kterou položila paní Kellerová. Moje schopnost odpovědět na všechny tyto dotazy asi nebude nejlepší a proto velice stručně. Ta čísla o implementaci jednotlivých programů vám poskytnu, abychom se na to mohli společně ještě podívat před hlasováním ve výboru. To je podle mě zásadní otázka. Rád bych poděkovala všem, připomínka, všem za připomínky. Já samozřejmě se se Stinovými dál pobavím o všech těchto otázkách, tak abychom to opravdu v rekordně krátkém čase ukončili. Děkujeme, říká pan předseda, za tyto připomínky, za vaše úsilí ve snaze doplnit do toho některé dodatečné ještě záležitosti a zároveň, že nám pomáháte v tom, abychom ten harmonogram dodrželi časově. Nezapomínejme, prosím, že zde je lhuta pro pozměňovací návrhy. A to je 29. listopadu v poledne. V Libe bychom měli hlasovat 17. nebo 18. prosince a na plenárce v únoru 2013. Děkujeme. A nyní osmička. Paní Makovej, naše zpravodajka. To znamená zřízení systému Eurodac pro porovnávání otisků prstů. Jde o přepracované změní. Musíme pozměňovací návrhy projednat to znamená ty, které byly předloženy po prezentaci návrhu zprávy, kterou předložila paní zpravodajka v říjnu 2011. 162 pozměňovacích návrhů bylo předloženo. 182 celkově. Hlasovat bychom měli v Libe v polovině prosince 17. 18. asi a poté by měla probíhat eh, Poté teda bychom měli opětovně zahájit jednání. Nyní dám slovo zpravodajce a poté poznámky z Flora. Paní Makovej, máte slovo. Thank you, President. Uh, Eurodac, including access to law enforcement on... Děkuji, uh, pane předsedo. Um Eurodac je součást Evropského společného azylového balíčku, který má být dokončený do konce roku 2012. Pozice EPP je nechat ten balíček jako jeden celek a hlasovat o něm jako o celku, eh, stejně jako o procedurální direktivě a o, o dalším nařízení. Děkuji eh, kolegům za projevený eh, zájem a za početné pozměňovací návrhy. Pokud je pozměňovací návrhy, tak některé poskytují eh, více eh, pojistek eh, k přístupu orgánu činných trestním řízení a Europolu k datům v Eurodaku, pokud to neblokuje tedy proceduru. A dávám několik příkladů pozměňovacích návrhů, které bych podpořila. Například nezávislost ověřujícího úřadu, nezávislost jmenovaných úřadů, podpora eh, kontroly ve výzvém informačním systému před eh, kontrolou Eurodaku a nebo eh, zlepšení, tedy zjištění stávajícího podezření no, podezření toho, jestli pachatel zažádal o mezinárodní ochranu, a to v rámci Interpolu. Na druhou stranu nemůžu podpořit návrhy na eh, odstranění mm, ustanovení o uh, něčem podobném a mm, jsem eh, otevřená k vyjednávání. A doufám, že na zasedání se stínovými zpravodaji ve čtvrtek už bude mít k dispozici návrh příslušných změn. Doufám, eh, jenom, že ta debata povede, bude vedena konstruktivně tak, aby parlament mohl dostat svým závazkům k azylovému balíčku, abychom se tedy dobrali eh, k oblasti eh, společné ochrany a solidarity pro lidi, kteří dostali mezinárodní ochranu. Děkuji vám. Takže to bude premiéra v letu nahradím předsedu v několika minutách. Takže bylo by dobré, kdyby nyní eh, předsednictví ráda nebo komise se ujali slova. Um, Děkuji, paní předsedkyně. Komise předložila eh, návrh na změnu Eurodaku tak, aby umožnila eh, tedy přístup orgánům činným v trestním řízení. Tak, aby eh, evropský i azylový systém byl plně tedy zaintegrován do tohoto. Proto tedy vítáme eh, ducha eh, několika pozměňovacích návrhů, které se zaměřují na praktické pojistky, které opravdu chrání žadatele o azyl. Komise se může nepředpojatě stavět k řadě návrhů, které jsou předkládány a doufáme, že bude možné tyto návrhy eh, tedy eh, sladit eh, už s odsouhlasenými návrhy na radě. Dávám několik příkladů. Datový subjekt by měl být informován o účelu v nařízení o Eurodaku v momentu odebrání otisku prstů, to znamená, že nebude informován jenom o dublinském nařízení, ale také o tom, že eh, orgány budou mít přístup k jeho datům. Například, proto tedy 139 je pro nás přijatelná. Zároveň eh, se úzkostlivě snažíme, aby eh, abychom nakonec měli funkční systém Eurodat, a to se týká tedy vzájemné spolupráce eh, na dublinském nařízení a eh, snadného přístupu. Jsou některé pozměňovací návrhy, kdy tedy eh, sympatizujeme s jejich duchem, ale zároveň bychom rádi s poslanci spolupracovali na jejich přeformulování tak, aby byly v souladu s celkovým cílem, to znamená funkční systém Eurodac. Třetí skupina návrhů eh, se nám zdá úplně mimo toto eh, nařízení, například 93 a 94, které se týkají eh, dopadů poškozených otisků pr- prstů na žádost o azyl, které potom nemohou být přeneseny do Euroraku, ale týká se jich postupy, eh, týkají se jich postupy o azyl. Potom 148. Eh, financování a personální obsazení eh, dozorčích úřadů. To jde mimo v euro, tak si myslíme, a proto je nepřijatelný tento pozměňovací návrh. Závěrem bych paní předsedkyně řekl, že samozřejmě doufáme, že poslanci budou pro přístup orgánu činných trestním řízení do Eurodaku a doufám eh, v tomto kontextu, že některé eh, eh, pozměňovací návrhy, které jim v tom chtějí zabránit, neprojdou. Vzniklo by, vzniklo by tady politický, tedy politické narušení systému a za druhé je tady opravdu skutečná potřeba uzavřít tedy tu informační mezeru při eh, vyšetřování závažné trestné činnosti a terorismu u občanů třetích zemí. A už jsme se o tom bavili na předchozích zasedáních. Eh, závěrem eh, bych tady ještě řekl, že se těšíme na otevřenou spolupráci s váženými poslanci a doufáme, že brzy najdeme nějaký kompromis. Děkuji, říká pan předseda. A teď si vyslechněme pana Papa Georgia, jestli se bude chtěl vyjádřit. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji také za spolupráci, které se nám zatím dostalo v oblasti eh, společného evropského azylového systému. Těšíme se na spolupráci i nadále. My jsme se eh, už eh, zabývali pozměňovacími návrhy rady a myslíme si, že po krátkých a konstruktivních vyjednávání rychle dosáhneme dohody mezi oběma spoluzákonodárci. Za- Rada se domnívá, že v zásadě ty pozměňovací návrhy lze rozdělit do tří kategorií. Pozměňovací návrhy, které chtějí eh, zrušit eh, přístup eh, orgánů činných trestním řízení k mm, Eurodaku nebo jej zásadně stížit. Tyto návrhy nejsou v souladu s stanoviskem rady, takže bychom byli rádi, kdyby vážení poslanci Eh, se vynasnažili a nesouhlasili s nimi. Potom jsou tady pozměňovací návrhy, které mají zvýšit eh, pojistky a prohloubit pojistky mm, k přístupu. Tam si myslíme, že to je před, téma k trialogu. A jsem si jistý, že eh, se rychle dohodneme v této oblasti. A potom je tady třetí kategorie, a to jsou pozměňovací návrhy technické povahy. V několika případech některé eh, z nich už eh, pokryl text eh, rady, který přišel po textu komise, ze kterého jste vycházeli. A myslíme si, že se to bude dát vyřešit na technické úrovni. Nicméně to datum pro orientační rozpravu o nařízení Eurodaku na Libe by šlo proti snaze dokončit eh, vyjednávání o AKI do konce eh, roku. A to by samozřejmě narušilo eh, důvěru mezi spoluzákonodárci. Předsednictví samozřejmě respektuje legislativní svrchovanost parlamentu a také bereme v úvahu podstatný pokrok, kterého bylo dosaženo zatím v těch neuzavřených otázkách. My jsme tohleto vysvětlovali už vám, pane předsedo, eh, v ústy našeho vyslance a eh, našemu zpravodaji. A rada by eh, byla velice ráda, kdyby Libe se sešlo na zvláštní orientační debatu k Eurodaku možná někdy během štrasburského plenárního zasedání. Tato možnost by eh, umožnila eh, okamžitě zahájit vyjednávání mezi dvěma spolu zákonodárci a cílem by bylo eh, se rychle dohodnout. Je nám i jasné, že při změně data můžou vzniknout určité praktické otázky, ale je nám jasné, že je třeba dobré vůle tak, abychom vytvořili legislativní rámec pro CIS v rámci tedy CIS Děkuji vám. A já teď přece mám a celou řadu poslanců a nejdříve je to paní Zíbo. Thank you, Mr. President. Děkuji za slovo, pane předsedo. Claude Mores, náš kolega, který je zodpovědný za tento návrh, bohužel s námi dneska není. Proto alespoň krátké informace ohledně stanoviska SAD frakce. Počet pozměňovacích návrhů jasně pokazuje na to, že to, že trváme na tom trošku delším harmonogramu, než původně navržen, bylo opravdu absolutně závažné a nutné. Ne, že bychom zde nějak uměle chtěli prodlužovat celou proceduru. Chtěli jsme, aby parlament měl dostatečný čas pracovat na tomto nesmírně důležitém dosie. Musíme mít dostatečný čas pro proskoumání celého dosie, především u této zprávy, která může mít zásadní dopad na základní lidská práva. Na základě pozměňovacích návrhů si myslím je jasné, že máme skutečné obavy, alespoň u jedné záležitosti, a to je přístup Eurodaku, úřady nebo orgány, které jsou činné v trestním řízení. Nicméně, a to zdůrazňuji, pokud by to mělo být povoleno, tak se máme určité další obavy, o kterých jsme se zmínili, aspoň v některých případech proto změníme například Mm, transfer dat třetí strany, pozdní eh, získání otisku informace žadatelů o asil ohledně toho, co bych se mohlo stát s jejími daty. Toto je indikativní seznam, to není vyčerpávající seznam. Pozměňovací návrhy, které předložili ostatní skupiny, tam je jasné, že je zde mnoho prostoru pro kompromisní návrhy a my doufáme, že zpravodaj K to veme v potaz. A nyní první bod, o kterém jsem se zmínila. Časový harmonogram, na kterém se dohodli koordinátoři Libe, je časový harmonogram, který naše frakce podpoří. První stínové, první zjednání stínových zpravodajů na naší straně proběhne tento týden. Pro, poprvé to znamená, že v podstatě nemůžeme eh, nějak zkracovat celou období, když potřebujeme získat kompromisní návrhy, které budou opravdu kvalitní. Děkujeme. Paní Kalerová, děkuji za slovo. Mohu? Dobře. Již jsme vyjádřili naše obecné obavy několikrát. Já samozřejmě nepromarním ani této příležitosti. Proporcionalita v této oblasti, když hovoříme o vynucování práva, to je zásadní. Podle mého názoru, a to není pouze můj názor, máme zde několik prohlášení, například supervizora pro ochranu osobních údajů, který je stejného názoru. UNHCR nám rovněž zaslalo tento dopis a zdůrazňuje, cituji, proporcionalita potřebnost, užitečnost tohoto nástroje v boji proti terorismu a jiným závažným trestním činům musí být proskoumaná a potvrzená předtím, než vůbec dojde k dohodě. A já stoprocentně podporuji toto prohlášení. UNHCR poukazuje i na mnoho jiných doporučení v tomto ohledu potenciál stigmatizace žadatelů o azyl, protože se jedná o nesmírně zranitelnou skupinu. Vidím, že komise si nebyla úplně jistá v tomto hledu. Ráda bych zdůraznila, že UNHCR má obrovské zkušenosti, pokud jde o ochranu uprchlíků a žadatelů azyl, tak doufám, že to komise vezme v potaz. Těší mě to, že komise chce informovat všechny zúčastněné strany o tom, co se stane s jejich údaji. Ovšem to není pouze tento problém. Co uděláme v těch případech, když data jsou v této databázi, ti nebudou informováni. Tato data můžou být využívána k jiným účelům, než pro které byly sbírány původně. A to je porušení všech různých principů v oblasti ochrany dat. UNHCR poukazuje na to rovněž, že sdílení dat po nějakém mm, úderu by mohly být sdílena se třetími zeměmi, protože směrnice zatím nenavrhuje zákaz přenosu dat. Toto je důležitá informace, o které jsme již diskutovali, ovšem nedosáhli jsme žádného řešení, protože zde jednáme pouze s návrhem komise a ten bohužel neřeší tuto problematiku. Předsednictví poukázalo na to, že pokud se si nepospíšíme a nedokončíme tento systém do konce roku, může to být obtížné. Paní komisařka Malstrom řekla v tisku, to myslím, že to byla ona. Jsem si téměř jistá, že tento systém bude asilový dokončen nejdříve v lednu. Možná byste nám mohli objasnit tyto různé názory. Paní Makovej, děkuji vyzává ke kompromisu. Pokud je komise otevřená, zdá se, že ano, k těm jasnějším ochranným doložkám asi budou kompromisy možné, ovšem prosím, zde máme stínový zpravodajové se mají sejít ve štětek, nevím, jak to plánujete vy, ovšem já budu ve štětek v mém volebním okrsku, většina z vás rovněž, čili pro mě prostě není možné si změnit můj diář a v podstatě eh, zklamat mé voliče. Prostě my jsme měli pozměňovací návrhy k dispozici dlouho, bude smutné, pokud se nebudeme moci na tom domluvit dříve, nemůžeme čekat na poslední minutu, na poslední chvíli. Čili prosím, abyste zvážila, zda opravdu chcete schválit toto, co bude jak si spochybňovat celou naši politiku v oblasti ochrany dát, jednání vůči azylantům, spochybňuje to vůbec situaci zranitelných skupin a neodpovídá na otázku, jak bránit te, zabránit teroristickým útokům tím, že v podstatě nebude mít ochráněn přístup k těmto, k této databázi, který je tak citlivý, pokud jde o otisky prstů. A ještě, ještě pane Torvalde, byste chtěl. Sára Latfordová se necítí dobře a proto, jak vidíte, není mezi námi. Zdá se, že mnoho jiných lidí má rovněž trochu problémy, ovšem to už je jiná záležitost. Mám zde určité připomínky, kolegyně, nebudu zde číst vše. Ráda bych poděkovala Sára Ledfordová zpravodajce za práci. Doufá, že to bude znamenat kvalitní výsledek v příští týden a rychle přijetí na plenárce. Jedině 11 a 14 mě trápí. Tam si myslím, že by se nemělo změnit to měsíční sbírání statistik ani komise, ani rada proti tomu není údajně. Chci posílit ochranu jednotlivců a omezit účel využití Eurodaku, to je můj pozměňovací návrh, Prostě musíme mít větší ochranné doložky, než to, co navrhuje komise, pokud tato opatření mají být přijatelná. Souhlasím s kolegy, kteří tvrdí, že Eurodac by se měl využít pouze, pokud skutečně je důvod eh, domnívat se, že pachatel požádal mezinárodní ochranu. Mělo by to zahrnovat všechny kategorie, které pokrývá směrnice, například ty, kteří jsou zachyceni na hranicích, nějaké ne, zákonném statutu v určité zemi, který se nachází v nějakém nezákonném statutu. A v podstatě souhlasím s tím, že by vše mělo být proporcionální police, policie. Eh, může jednat pouze v konkrétních, specifických záležitostech na základě konkrétních podmínek daného případu a naděje na úspěch. Myslíme si, že nestačí hovořit pouze o zranitelných skupinách nebo těch, kteří jsou často předmětem stigmatizace či diskriminace. Musíme rozšířit tento nástroj. Jinak by to opravdu nemělo smysl v členských státech. Prostě musíme spolupracovat mezi všemi členskými státy i na národní úrovni. My v Evropském parlamentu musíme připravovat legislativu v tomto ohledu Víme, že jsou zde určité spochybnitelné eh, praxe v některých členských státech. Měli bychom spolupracovat na národní i evropské úrovni. Moc se omlouvám tlumočníkům za to, že jsem to přečetl kulometnou rychlostí. Děkujeme, pane Tvolci. Komise? Než se obrátíme na paní zpravodajku, velice stručně. Velice stručně, pane předsedo. Ano, cílem je právě ta možnost vymáhání nebo mm, prostě my nemůžeme přijmout pozměňovací návrh, který by neumožnili toto, tento zásah těchto orgánů. A dále další záležitost, ten pozdní sběr otisků na místě činu. To v podstatě my eh, musíme dodržet eh, i tuto možnost, jinak by to řešení nebylo praktické. Paní Kalerová, proporcionalita. Přesně, musíme zvážit, co je zde proporcionální či ne, to znamená opravdu boj proti terorismu a kapitálním trestním činům. My jsme několikrát řekli komise, pokud je o přístup orgánů činných v trestním řízení, prostě musí to být vodotěsné. Ano, pokud je o ochranu dat. Přístup eh, tento přístup bude ultima ratio, to znamená, nebudou to nějaké systematické kontroly, bude to opravdu poslední možnost. My nechceme, aby se data dostala ke třetím zemím. Dále hit no it systém, to znamená opravdu omezit výměnu dát na maximální možnou míru. My na to, že si můžeme mezi členskými státy vyměňovat data i dneska. Tento návrh pouze tomu chce udělit určitý evropský rámec a některé ochranné mechanismy v oblasti dat, které již existují mezi některými členskými státy. My samozřejmě bychom byli rádi, pokud by ten návrh byl co možná nejdříve k dispozici, bude-li to prosinci podpoříme radu, pokud v lednu, tak samozřejmě s tím můžeme žít. Stigmatizace azylantů. My jsme o tom hovořili několikrát na předchozích schůzkách. Návrhy na hodnocení SISu. To již se padlo a můžeme se podívat i na to, zda ten přístup orgánů trestních trestním, eh, činných trestních řízení vedlo k nějaké stigmatizaci azylantů, či ne. Děkuji za slovo. Děkujeme. Slovo má zpravodajka. Děkuji. Velice stručně. To není nějaké nové dosie. To je dosie, které je na stole již dva roky. V podstatě se využívalo i v jiných oblastech Já jsem připravena spolupracovat konstruktivně. Prostě dublinské um, postupy, Eurodac. Na konci ledna snad budeme moci pracovat na všech oblastech. Dvakrát jsme se sešli s stínovými zpravodaji. Jedno setkání bylo o harmonogramu, dále jsme tam měli prezentaci komise, rady, komise odpovídala na různé dotazy, jak to probíhá v realitě a tak dále. Potřebujeme takovou vyváženou situaci. Ano, já jsem proto. Na jedné straně boj proti terorismu a závažným trestním činům a na druhé straně ochrana práv jednotlivce, včetně dat. To je ta rovnováha, kterou hledáme nehledat eh, pouze jeden či druhý extrém. Je zde mnoho záruk, ochrany v tomto návrhu. Mnoho posměvacích návrhů bylo předloženo. Já ochotně přijmu ty, které nebudou blokovat celý postup. A doufám, že komise i rada bude mít stejný postoj. Podporuji návrh rady, myslím si, že komise rovněž. To znamená urychlit hlasování. Nejde totiž o nové dosie. Je to něco, čemu se věnujeme již dva roky. Hovořili jsme o tom několikrát. Schůzka ve čtvrtek, stínový zpravodajové. Se omlouvám, že někteří mi líto, že kolegové nemohou přijít. Já rovněž nenavštívím můj volební okrse, prostě zůstanu v Bruselu, abych se věnovala tomuto tématu. Kompromisní návrhy vám budou zaslány co nejdříve, jakmile budou k dispozici samozřejmě v angličtině. Doufám, že s tím souhlasíte všichni. Děkuji. Děkuji. Vyslechli jsme si zpravodajku. Hlasování by mělo proběhnout 17. nebo 18. prosince na další schůzce výboru Libe. Nemáte-li žádné další připomínky k tomuto konkrétnímu bodu, dostáváme se k poslednímu bodu na našem dnešním programu. A to je bod číslo 9. Minimální normy pro řízení v členských státech o přiznává odnímání mezinárodní ochrany. Jde o přepracované znění. Naší zpravodajkou je paní Silví Kijan. Vyslechneme si zpravodajku ohledně směrnice u asilového řízení jistě nám řekne, jaká je stávající situace těch čtyř trialogů, která již proběhla v tomto ohledu. Poté vystoupí komise, rada. Toto je poslední bod našeho dnešního programu. Potom setkání neformální skupiny, která se věnovala azylovému balíčku která se bude věnovat azylovému balíčku. Za chvíličku máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jedná se o informaci kolegům, tedy těm, kteří tady ještě jsou. A moje vystoupení nebude v žádném případě překvapením pro radu a komisi. Takže, jak vypadá situace z hlediska vyjednávání té směrnice o řízení, o procedurách? Chci ještě říci, že tento text je nesmírně komplikovaný, hrozně dlouhý a opravdu si musíme poblahopřát k pokroku, ke kterému došlo a také k diskusím, které proběhly. Jsem si jistá, že se nám podaří najít uspokojivé řešení pro všechny tři instituce, a to v celé řadě bodů, i když já uvedu body, které ještě nejsou úplně v pořádku. Budou ještě dva trialogy, už jsme u pátého, určitě bude šest, čtvrtý trialog v prosinci. A samozřejmě budou tady také Vánoce, které budou dosti dlouhé. A já doufám, že to, ten šestý trialog bude e, jaksi závěrečný. Nicméně je nutné, aby rada zrychlila svoje počínání a aby si uvědomila, že parlament je plnohodnotným spoluzákonodárcem a my máme vlastní ambice a také určité linie, které nemůžeme překročit. Proto bych v těch několika minutách chtěla stručně připomenout, jaký přístup měl parlament od začátku těchto diskusí. Náš přístup eh, se vztahuje na tři body. Jednak dosáhnout obecné rovnováhy. A tato obecná rovnováha nám pak umožní abychom eh, stanovili harmonizované, spravedlivé a efektivní řízení. Proto, abychom vysvětlili a podpořili tuto strategii, tak jsme se rozhodli, že budeme řešit čtyři osy. Jednak právo, efektivitu, kvalitu a vyhodnocení. V rámci těchto os parlament se chtěl ujistit, že existuje všeobecná vyvážená pozice z hlediska bodů, které jsou důležité a že je zde tedy vyvážená situace. To nás ovšem vede k tomu, že bychom se neměli soustředit pouze na jedno jediné ustanovení, ale měli bychom přistupovat k tomuto textu jako k určitému obrazu a zlepšit eh, jednotlivými zásahy celkový výraz. Ovšem to, že máme tento přístup, nevylučuje, že musíme mít jednoznačné vyjádření z hlediska našich cílů. A tady jsme zažívali určité frustrace z hlediska mm, určitých eh, ustanovení, kdy se diskuze omezovala pouze na omezené, izolované články. Znovu opakuji, my chceme mít obecnou rovnováhu a proto pracujeme v rámci těch eh, jednotlivých směrů. Během posledních trialogů parlament velmi explicitně vymezil manévrovací prostor, který ještě má. A pokud to shrnu, tak eh, pokusím se ocitovat eh, tedy to vyjádření, protože to jsou právě ty body, které se musí ještě dořešit eh, v této diskuzi. Takže ocituji první bod potíží. Je to otázka vyškolení příslušníků, kteří zde rozhodují. Ale zároveň se jedná také o vyškolení jiných příslušných orgánů. Nebudu teď podrobně rozebírat tento text, protože znova opakuji, že je to velice složitá záležitost, ale otázka školení personálu je velice důležitá nejenom pro nás. Druhý bod. Lepší zaměření celkového systému který by umožnil členskému státu odložit řízení, pokud situace není jistá z hlediska země původu žadatele. Tady opět ta jaksi nejistá situace si vyžaduje určité konkrétní zaměření. To je pro nás důležité. Třetí bod. Registrace nahrání rozhovoru. My říkáme, že tento rozhovor musí být povinný. A pokud eh, tedy se eh, rozhodne ten daný orgán pro zprávu a nikoli pro pouze nahrávku. Musí se postupovat systematicky v tomto řízení a tady jsou specifická ustanovení z hlediska zranitelných osob, nezletilých osob, tedy osob, které potřebují speciální řízení. Takže to jsou čtyři body, které jsou poněkud obtížné, není to novinka ani pro radu, ani pro komisi. A to jsou tedy body, kterými se zabýváme. Já upřednostňuji pragmatický přístup. Myslím si, že je rozumný a znovu opakuji, že usilujeme o celkovou rovnováhu. To je hlavní cíl Evropského parlamentu. Byla bych ráda, kdyby předsednictví velice jednoznačně eh, sdělilo radě nezbytnost této celkové vyvážené situace a rovnováhy v textu. Jinak to bude samozřejmě velká škoda pro všechny, nejenom pro zpravodaje, kteří na tom pracují, ale taky pro paní komisařku Malström. Samozřejmě není dobré protahovat tuto diskuzi, to není v našem zájmu. Děkuji. Děkuji za toto vylíčení situace z letiska trialogu. Možná teď bychom si vyslechli zástupce komise, pan Matias Öl. Máte slovo. Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Dřív poděkoval uh, uh, paní zpravodajce za velice konstruktivní uh, přístup, uh, který nám umožnil uh, se zásadně pohnout vpřed. Od uh, začátku vyjednávání o obsahu uh, v září se nám podařilo uh, dosáhnout uh, zásadních kompromisů v řadě věcí a jak to, jak v paní uh, Guillaume říkala u těch nejsložitějších otázek v azylovém balíčku. Nyní se dostáváme eh, do eh, závěru vyjednávání a to znamená, že se musíme dohodnout o nějakém vyváženém globálním kompromisu a vzhledem k omezenému problém, počtu problémů, které stále máme na stole, tak už máme jenom několik nevyřešených otázek, nebudu eh, o nich hovořit z hlediska Evropského parlamentu, protože ty schrnula paní Guillaume velice podrobně. Jenom bych dodal, že za stranu rady je tady otázka práva na odvolání, zejména o hraničního řízení, následné žádost, možnost stažení a pro komisi je velice důležitá také možnost nalézt kompromis přednosti pro oběti mučení a, mm, a nezletilé oběti. Jinak už eh, zde byly schrnuty důležité body, tak abychom eh, opravdu nalezli v závěrečném vyjednávání ten vyvážený kompromis. Pane předsedo, budeme to probírat na úrovni eh, v levelu velice brzo, takže já se tímto omezím. Já vám děkujeme. Teď kyperské předsednictví. Pa, pan Papa Georgiou možná. Děkuji, eh, pane předsedo. Jak už paní zpravodajka řekla, pane předsedo, vyjednávání o této směrnici, eh, a to s ní souhlasím, je eh, nejsložitější věcí, co se kdy azylu týkalo. Takže hodně to pokročilo od září a teď se to dostalo do závěrečné fáze. Je samozřejmé, že součástí tohoto závěrečného kompromisu hmm, se rýsují a my jsme si jistí, stejně jako paní zpravodajka, že dohoda je na dosah. Já bych rád zdůraznil, že pro radu musí ten konečný text obsahovat Eh, postupy, které jsou spravedlivé pro žadatele a které budou eh, společné pro všechny členské státy, ale také budou zohledňovat eh, právní odlišnosti mezi členskými státy a vyhnou se zbytečným administrativním zátěžím a zároveň zabrání zneužití. Máme už nadcházející jednání hned teď a já bych rád tedy předznamenal, že předsednictví je eh, připraveno eh, pracovat i nad rámec pracovní doby, eh, tak abychom dosáhli dohody do konce roku a jsme k dispozici paní zpravodajci parlamentu v této věci. Děkuji. Děkuji a připomínám, že triologu probíhá a celá řada páté, páté šesté kolo triologu kolikrát. Guillaume. Takže opět paní Guillaume, závěrečné slovo k této diskusi. Ano, eh, je pravda, že eh, budeme se snažit eh, všechny tyto témata probrat a pokud tady bude vůle, tak to dopadne dobře z hlediska závěru. Takže dovolíte-li, tak já uzavřu dnešní zasedání jedním oznámením jménem kolegy Claude Moraješe který eh, je hostitelem panelové debaty o reformě ochrany eh, údajů eh, v Evropské unii a tom, jak to bude mít dopad na základní práva ve spolupráci s Agenturou pro základní práva. Od 18.30 to začne tedy, a to je za několik minut a proběhne to pan Březala neuvedl další podrobnosti. Já chci vám říci, že eh, to bude eh, v souvislosti s výroční konferencí o přístupu k spravedlnosti v dobách hospodářské krize. A pro blížší podrobnosti eh, kontaktujte úřad, kancelář pana Moraješe. A teď máme meziinstitucionální kontaktní skupinu pro azyl, ale je to jenom pro eh, zúčastněné. Děkuji vám tedy a zítra v 9 hodin budeme mít společné zasedání s Jury a budeme tam hlasovat o programu justice. Děkuji vám a zítra. Mr. Chair, are, do you have your speaking notes here?